Vážení kolegové, hm, pojďme začít. Vážení kolegové, takže teď budeme pokračovat dalším bodem na programu a rád bych vás vyzval, aby se zaměřili na naše slyšení o svobodě médií, svobodě vyjadřování a boje proti hate speech online a offline. Toto téma má opravdu široký záběr a zároveň jsou všechny aspekty vzájemně propojené, protože dnes, v dnes v Evropě je pro nás velkou výzvou chránit novináře, bojovat za nezávislá média a zároveň bojovat proti hate speech. To má přímý dopad na stav naší demokracie, která je založená na vládě práva. Svoboda médií, jejich pluralismus a nezávislost novinářů je jádrem práce Libe protože my pracujeme právě na jednom z aspektů základních práv Evropské unie. A prostřednictvím monitorovacích aktivit, které vede monitorovací skupina pro vládu práva. Svoboda médií, pluralismus a nezávislost jsou zásadními komponenty práva na svobodu vyjadřování a jsou důležitou součástí demokratického fungování Evropské unie a členských států. Musíme bdít nad zachováním základních práv a svobod, ale zároveň musíme poznamenat, že Evropa během posledních let zažila velký nárůst hate speech prostřednictvím médií online a offline. Novináři a další Aktéři v oblasti médií v Evropské unii jsou také často napadáni, jsou pod tlakem a také dochází k atentátům, jak jsme byli v nedávné době svědky. A my bychom se měli zaměřit na doporučení, jak bojovat proti takovým jevem nejefektnějším způsobem. Dezinformace nebo propaganda v českých státech se také šíří. Jejich zdrojem mohou být různé zdroje, včetně různých úřadů, politiků, politických stran, organizací a soukromých smluvních stran. A my musíme zhodnotit takovéto kroky vycházející z těchto platform, abychom mohli bojovat proti dezinformaci v této digitální sféře. Nyní se zaměříme na první část našeho slyšení, která je zaměřená na svobodu médií, svobodu vyjadřování a ochranu investigativních novinářů. Vyslechneme si Radu Evropy, je tady šéf odboru pro informace a společnost, pan Pennings, následovat bude paní Julie Majerčak, která šéfuje bruselskému úřadu eh, novinářů bez hranic. Pak si vyslechneme dvě prezentace dvou investigativních novinářů, pana Petra Erdelio a pana Dana Tapalaga, kteří pracují v Maďarsku a Rumunsku. Členové panelu si připravili PowerPointové prezentace a pan Erdely požádal o distribuci jeho materiálu. A teď dám slovo našim hostům. Nejprve pan Pennings. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, já se obávám, že se s vámi budu muset podělit o neblahou situaci v této oblasti médií v evropských státech. Nejenom v členských státech Rady Evropy, ale i v členských státech EU. A bohužel dneši, dnešní hosté zřejmě dospějí k stejným závěrům a budeme muset dospět k stejným závěrům, než abychom šířili uh, ještě zasmušilejší obraz. Dále všichni Víme, že svoboda vyjadrování je jedním ze základních svobod, jinak bychom tady nebyli. Ale navzdory všem závazkům a slibům se dostáváme do situace, kde tato svoboda je čím dál tím více pod palbou. A ty odpovědi, kterých se nám dostává, často nejsou pozitivní. A bohužel často vycházejí od vedoucích politiků a doufejme, že po tomto zasedání se nám podaří alespoň částečně tento obrázek změnit. Já mám na starosti odbor informační společnosti v Radě Evropy a zabýváme se svobodou médií a svobodou vyjadřování. Svoboda médií je nejenom pilířem, ale je to právo, které je součástí úmluvy pro ochranu lidských práv a v tomto případě bychom tuto svobodu měli hájit. Musím zmínit Případ Dafne Karony Galicia ve Švíce, eh, ve Štrasburku jsme mluvili o této situaci a eh, snažíme si osvětlit eh, náš pohled v Radě Evropy. Máme zvláštní platformu pro novináře a dostáváme upozornění tady od kolegů a také z Evropské federace novinářů a, upozorňují na eh, specificitu situace, což znamená, že my klademe dotazy vládám, vyslyšíme jejich reakce a bohužel často se nám nedostane odpovědi a i naše parlamentní schromáždění si vyžádá vyšetřování tak ani v poslední době na toto téma se nám nedostalo žádné odpovědi, navzdory tomu, že úřady nám to přislíbily. A, teď je, a to je věc, která vzešla z našeho parlamentního schromáždění, vašeho sestorského orgánu. V roce 2014 eh, došlo k atentátu eh, dvou novinářů v Evropě, kteří vyšetřovali korupci organizovanou trestnou činnost, restriktivní legislaci. Eh, neblahý dopad digitální revoluce na finanční schůdnost kvalitní novinařiny. Různá média jsou uzavírána a novináři jsou trestně stíháni. Naše velké online platformy také čím dál tím více nesou odpovědnost za šíření dezinformace a teroristické propagandy a zároveň chrání uživatelské soukromí a další zájmy. To jsou všechno hrozby, které musíme společně čelit. A jak vypadají rizika dnes? Další zastrašování, ale nejenom zastrašování novinářů, jsou to taková hybridní uh, ataky a napadení, dezinformace, zahraniční interference a on, hate speech online. A jaká jsou tady rizika? Rizika pro svobodu médií, rizika svobody a bezpečnosti novinářů a mm, systému demokratického řízení a dohledu. E, my se snažíme se zaměřit na celou řadu oblastí a snažíme se na ně reagovat konkrétně v oblasti bezpečnosti novinářů, svobody vyjadřování, svobody médií a rozvoje politiky. Ale rozvoj politiky nestačí. Musíme mít vytvořené mechanismy, které efektivně reagují na výzvy, o kterých tady mluvím. Hate speech online, hrozby online jsou toho součástí. A to bude také součást druhé části dnešního slyšení. jeden z prvků, které jsem zmínil. Tady máte fotky investigativních novinářů, kteří byli zabiti nedávno. My máme online platformu pro ochranu novinářů. a Je to věc, kterou se snažíme prezentovat jakožto mezinárodní instituce, protože je to právě mm, věc, kteří na kterou mohou kontaktovat naši, eh, naše partnerské organizace. Navzdory tomu eh, se situace nezlepšuje. Řekl bych eh, dokonce, že je tomu naopak. Pochopitelně my se zaměřujeme nejprve na ochranu novinářů a klíčovým doporučením v tomto ohledu, což vydává výbor pro 47 novinářů je ochrana novinářů a pokud je to nutné, a také ale mm, trestní stíhání těch, kteří napadají svobodu médií. Je důležité, aby tyto pokyny nebyly pouze na papíře, ale aby eh, se dodržovaly v rámci našich členských států. Média a jejich pluralismus, ochrana novinářů, to všechno jde také ruku v ruce s tím, co máme k dispozici ohledně mm, mis- dezinformací. Jedná se o věci jako volby, ale o politický život jako takový, což také sobě nese hrozbu pro ty, kteří chtějí poukázat na některé zákeřnosti určitých vládních systémů. Naše výzvy také sociální média, slabá regulace v této oblasti a čím dál tím větší problém eh, sponzorovat kvalitní žurnalistiku. Je to velice důležitá věc. Na toto téma organizujeme konferenci a také, aby internetové platformy mm, tomu přispěly, aby zajistili, že kvalitní novinařina bude chráněna, podpořena a to jde všechno ruku v ruce s všemi opatřeními, které můžeme my přijímat v oblasti prost- mediálních prostředníků. Zároveň na úrovni parlamentního schromáždění vypracováváme celou řadu zpráv na téma mediální svobody, založení instituce nějakého mediálního ombudsmana, internetového ombudsmana nebo vzdělávání v oblasti médií. Musíme najít reakci na všechny tyto otázky, které tady nastoluji, abychom nastolili nové formy veřejné diskuse zabránili diskriminace a zároveň zajištili demokratický dohled nad tímto novým výbojem. Pokud budete mít nějaké další otázky nebo požadavky na diskusi, určitě budu reagovat v rámci diskuse. Děkuji. Děkuji, pane Penningse. Paní eh, Majerčáková, máte 10 minut. Dobré odpoledne všem. Neboť jsou tu tlumočníci, tak budu hovořit svou mateřštinou, francouzštinou. Já jsem představitelka reportérů bez hranic u evropských institucích. Již nyní tuto práci dělám tři a půl roku. A když jsem začala pracovat pro reportéry, pro RSF, E, tak e, když jsem říkala, že pro ně pracuji, tak často se mě ptali, já to je výborné, a co to vlastně je? A v této otázce byl určitý skepticismus, určitá skepse. Za mám užitečnou práci, zda je vůbec nutno chránit svobodu tisku v Evropě. A pak bylo referendum o Brexitu, pak byly volby, e, kde byl zvolen Trump který je velice proti novinářům. Pak došlo k eh, zavraždění Dafne Karuna Galici na Maltě, investigační novinářské, a zavraždění Jana Kuciaka, slovenského investigativce a vš- oba dva byli zavražděni proto, protože vyšetřovali korupční aféry. A když nyní říkám, že pracuji pro RSF, tak říká, a ah, to je výborné, máš skvělou práci, skutečně vás potřebujeme. Takže nevím, zda je to něco, čím bych měla být skutečně potěšena, ale vidět, že lidé vnímají, že svoboda tisku je ohrožena a že žurnalismus, média procházejí krizí, krizí země, krizí důvěry, která ohrožuje demokracii. A příkladem je, myslím, i toto dnešní slyšení, nebo eh, respektive důkazem tohoto. Já bych tedy nejdříve hovořila asi o tom nejhorším, co se stalo během posledních dvou let, a to byly ty vraždy novinářů na evropské půdě. Tři žurnalisté byli zavražděni. Říjen 2017 zavražděna Daphne na Galicie, která vybuchla se svým automobilem, kde byla nálož. Pak eh, slovenskou 27-letý novinář Jan Kuciak byl zastřelen u sebe doma v, a také se, byla zastřena i jeho snoubenka. Všichni byli za, tyto novináři byli záměrně zavražděni, protože tedy dělali analýzy v komunčních skandálech. Také v roce 2018 Viktoria Marinova Bulharská novinářka byla brutálně znásilněna a zavražděna eh, a eh, nevím se ještě přesně proč, ale ona pracovala v televizi a opět se věnovala skandálům z používání evropských peněz. A další vražda, to je vlastně ovlásek, se podařilo zabránit policie tedy zabránila, když se mafie snažila zavraždit eh, na Sicíle Pavla Boritio, což je specialita na kriminální problematiku. A on, jeden mafián, říká, že malá, malá vražda, malá smrt dává dobrou lekci všem. Tedy veškeré tyto vraždy, eh, myslím, je velice otřásly. Připomínalo tam to spíše Rusko za vlády Putina a jeho výklad právního státu a demokracie. Ale bohužel tyto vraždy jsou pouze špičkou ledovce, protože dnes jsou investigativní eh, novináři podrobeni velkým represálním presi, fyzickým, verbálním útokům a Eh, brání, je jim brání v jejich práci. A pokud bráníte v práci eh, novinářům, tak jim ohrožujete celou demokracii v Itálii, Roberto Saviano a další, je tam asi 20 novinářů, kteří momentálně mají celodenní policejní ochranu. A potřeba policejní ochrany existuje i v zemích, které e, jsou vlastně na tom nejlépe v oblasti svobody tisku a je to Nizozemsko, kde takto mají policejní ochranu dva novináři, které se e, věnují kriminálním sítím a také e, mafiánským sítím či e, evropským penězům. Takovýto případ, e, e, takovéto, takovéto novináři působí zejména v Bulharsku. Tam dochází skutečně k tomu, že soudní systém je skorumpován a novináři se pohybují mezi nátlakem organizovaného zločinu a státu, který je nechrání. a mohou pokračovat. Pokud že novináři odhalí nějakou aféru, tak jsou předmětem vyšetřování. To je Rumunsko, vidíme to také v Polsku. Tomas Pětek, který byl, eh, na kterého zautočila vlastně justice, eh, státní zastupitelství a byl obviněn z terorismu, protože šetřil nějaké skandály, které se týkají styku mezi polským orgány a ruskou mafií. Takže i toto je velký, velký problém že novináři jsou takto obviněni, obviněváni v Polsku, protože eh, například se věnují skandálům kolem Jaroslava Kačinského, který údajně je zapojen do velice pochybných afér. Dále jsou to takzvané stra- strategy, anglicky against public participation. To jsou takové strategie, které se snaží zastrašovat novináře, a získat si nějakou nápravu z jeho stranu. Například to spočívá i v tom, že se snažíme odebrat novinářům jejich finanční zdroje. I toto bylo použito na Maltě proti Dafně Galici a nyní se to používá proti herce novinářů například Karolin Miska, kteří se snaží pokračovat v práci Dafné Galicie a kteří se snaží odhalovat korupci a praní špinavých peněz, peněz eh, na Maltě. Daphne Karuna Galicia byla předmětem skutečného obtěžování ze strany justice. Předtím, než byla zavražděna, proti ní běželo asi 50 různých šetři, vyšetřování soudních. A dnes těch 26 eh, šetření pokračuje nadále navzdory tomu, že zemřela. Ve Francii známe i také obdobné praktiky, je to případ Vincent Bolloré, tam jde o to, že jakmile tento novinář něco udělá, tak i hned eh, po něm justice jde. V Chorvatsku podobné eh, situace. Eh, tam máme více než tisíc soudních šetření proti novinářům. A pak je tady velká další hrozba, to je to kybernetické zastražování či obtěžování, kterého jsou předmětem novináři, to je také prostředek, jak zastrašit novináře. Je to velice násilný a brutální způsob, jak novináře obtěžovat. A proto, aby novinář nepodlehl, musí mít obrovskou sílu a obrovskou odvahu. A nyní 14.11. Eh, v Bruselu se bude promítat dokumentární film, jmenuje se Dark Place a eh, je to o obětech eh, o novinářích obětech kybernetického obtěžování. Je to skutečně velice zajímavý film. Podívejte se na něj, uvidíte, co oni prožívají a že vlastně to virtuální je vlastně naprosto reálné, protože to má velice konkrétní důsledky pro jejich na jejich životy. Dále bych ještě stručně se zmínila o takové velice znepokojující tendenci, kterou máme tady u nás v demokracii, a to je taková ta rétorika naměřená proti médiím, taková ta hostilita, to hostilní klima, které se tady objevuje a útok, předmětem těchto útoků jsou právě novináři. A tato hostilita je bohužel podněcována jistými politickými osobami, které nesou politickou odpovědnost. Takže politici vnímají novináře jako nějaké nepřátele. V Polsku jsou prohlášeny osobami, které eh, vůbec prostě oni se nechtějí se s nimi eh, vůbec setkávat eh, politikové ani v Maďarsku. Dochází k urážkám novinářů. A například jeden poslanec Franz Ansumízu říká, že nenávist médií je správná, že je třeba nenávidět média. Je to skutečně naprosto nepředstavitelné, takové toto nenávistné klima, ovzduší. A například český prezident Miloš Zeman, ten e, na jedné tiskové konferenci měl sebou e, falešný kalašníkov, na kterém měl napsáno pro novináře. Tyto verbální útoky, tyto hrozby nejsou pouze nepříjemné, jsou nebezpečné. Musím to jasně říci, Ono to není nic méně než podněcování k fyzickému násilí. A vidíme, jak to existuje například ve Francii, jak tam došlo k vytvoření hnutí žlutých věc. To, tam byla obrovská eh, násil, skutečně velice násilné to bylo, pak už médiš ani nemohla pokrývat ty, minister, ty manifestace, protože vlastně ta nenávist proti reportérům byla tak strašná, že nebyli v bezpečí. Je tedy důležité, aby novináři byli svobodní a nezávislí, což také v mnoha zemích není ten případ, protože oligarchové si kupují, skupují média, vytváří mediální impéria. A nakupují média nejenom proto, aby zlepšili pluralismus, ale proto, aby média sloužila jim ekonomi- jejich ekonomickým či politickým zájmům, aby si tak mohli budovat svůj vlastní vliv či vliv svých přátel. Kupují banky, telefonické společnosti, celou řadu firm, které potom ohrožují nezávislost novinářů a právo na to, aby každý měl dostatek dobrých informací. Vidíme to eh, v Maďarsku, v Bulharsku, v České republice. A, a ta situace je ještě komplexnější. Je tady ještě fenomén dezinformací. Nebezpečí dezinformace spočívá v tom, že diskredituje veškerý komunikační informační prostor. Jedna špatná informace zdiskredituje vše ostatní eh, kvalitní informace, i informace od nezávislých médií. Než lidé řeknou, já jsem si to přečetla na Facebooku. Identita médií vlastně je rozmlžená. Kdo vlastně co píše, kdo je ten zdroj, co je pravda, co není pravda. Už neexistují skutky a pravdy. Existují alternativní pravdy, pouze názory či emoce. A dnes každý vlastně si může vytvořit nějaký svůj vlastní web. Proto potřebujeme nezávislý svobodný tisk v Evropě, který bude skutečně eh, odrážet realitu, které bude hovořit o zneužívání moci a bude informovat občany o tom, co dělá vláda a o další skutečnostech. A jak vypadá cesta k autoritářskému režimu? Ta vlastně začíná tím, že někdo odstraní kritická média, ale nezávislá lid, ne, novináři, aby měli důvěru občanů, musí být nezávislí, musí být svobodní. A to je momentálně obrovská výzva pro naši demokratickou společnost. Kampaň před evropskými volmi, my jsme tehdy předložili deset návrhů, jak zlepšit svobodu tisku v Evropě. Já tady mám určitý počet exemplářů. Můžete si je rozebrat a já vidím, že už musím nutně končit, takže ještě zcela stručně nadnesu několik témat. Jednak potřebujeme nějaký, nějaké urgentní kontaktní místo, aby se i hned upozornilo na to, když zjistíme, že se někde porušují základní práva. Takové to kontaktní místo, to by mohl nějaký komisář, který to bude mít v portfoliu, který bude se koordinovat s národními orgány, aby se za zajistila ochrana svobody informací. Pak potřebujeme eh, opatření proti justičnímu obtěžování. Tady eh, skutečně to je důležité pro svobodu tisku. Tady by bylo vhodné, aby Evropský parlament periodicky, tedy pravidelně, eh, analyzoval svobodu tisku ve všech členských zemí Evropské unie a v případě, že zjistí nějaké závažné porušení, tak měl by mít možnost uvalit sankce. Například by to bylo pozastavení evropských peněz tomu konkrétnímu členskému státu. Merci, madame Žerzak. Děkuji, paní Žerzak. You have... Pane Erli, máte nyní 10 minut. Dámy a pánové, členové toho výboru, já se jmenuji Peter Adel a já jsem eh, eh, redaktor z Maďarska. Máme asi 400 návštěvníků denně a zabýváme se veřejnými záležitostmi, spravodajstvím. nejprve se vám pokusím ukázat obrázek. Je to 444, se jmenuje ten náš, eh, naše médium. Nalevo vidíte kancelářskou budovu parlamentu, kde pracují všichni parlamenty. A potom tady vidíte zase místo, kde pracují novináři, je to maličké. A tato oblast byla eh, určena pro novináře. Něco podobného je i v samotném parlamentu. Teď už vlastně novináři nesmějí nikde v Národním schromáždění brát interview u poslance. A mimo parlament jsou vlastní výzvy. Eh, například eh, jeden poslanec za Fides si nechal, nechal stíhat ehm, novináře, který se snažil zkoumat jeho aktiva. A zase ehm, místní policie eh, si vyhledala novináře, který hledal s nějaké podrobnosti ohledně majetku premiéra. Digitální cesta není nějak o nic lehčí, protože e-maily, které směřují do Fides a vládní národních identity jsou vždycky ignorovány a premiér Orbán už skoro pět let nedával žádné rozhovory nezávislým médiím. Než v roce 2010 Fides přišel k vlasti, měl eh, v Maďarsko jeden z nejpokrokovějších zákonů o médií. Eh, pak ale to bylo změněno takovým způsobem, že státní instituce teď eh, mohou vlastně si účtovat tisíce dolar, euro, aby zjistili, jestli musí vyhovět požadavku na informace. Nejvyšší soud nedávno rozhodl, že syn ve premiéra není veřejným činitelem, Iránem a na základě toho jeho právníci už zádali, eh, abychom odstranili článek o něm. Za poslední roky vlastně je to, média jsou jenom eh, za zbraní v rukou těch, kdo mají moc. Ofici, oficiální činitelé režimu Eh, se dívají na novináře, kteří jim chtějí chlát otázky, jako kdyby vtrhali do jejich, chtěli vtrhnout do jejich soukromí. Nezávislá žurnalistika je doslova pod eh, je hrozbou. Toto je eh, publikace velice na pravé straně spektra, kde vlastně je to homofobní, antisemické, kteří tvrdí, kdo všechno má být exterminován z Maďarska. Takže každá země má samozřejmě násilné extremisty, to já vím, ale současní členové parlamentu za vládní strany používají své um, facebookové stránky a teď jsou veřejné záležitosti, zpravodajství jsou privatizovány. E, bohužel je tady také zastrašování ze strany orgánů. Například jeden, k jednomu novináři se e, e, přišli člen členové eh, soukromých tajných služeb. Ukázali mu fotografie z jeho soukromého života a snažili se ho vydírat. Řekli, že musí s nimi spolupracovat. Eh, vláda si bude vlastně imperiu postupuje proti nezávislým médiím. Před eh, rokem se všichni milionářští vlastníci rozhodli, že vlastně si udělají jednu centrální nadaci pro média. O týden později premiér Orbán eh, eh, vydal dekret, podle kterého eh, toto impérium už není pod centralizovaným dohledem, což je něco neuvěřitelného, protože to jsou různá média, tištěná, noviny i digitální. Pár měsíců potom, co byla tato nadace vytvořila a těsně před volbami do parlamentu, takhle vlastně vypadaly úvodní stránky všech regionálních stránek. Kvo, kvo, citují tady tady premiéra Orbána a říkají, budou tam ti, kdo jsou pro imigraci, tak my tam musíme být také. Nepřímo to vlastně všechno financují daňoví poplatníci. Podle reklamní asociace stát je největším zadavatelem reklam v v Maďarsku nejsou to automobilky, není to nikdo jiný, ale je to vláda se svými kampaněmi, kde hovoří o zle, který přichází z Bruselu a migraci a tak dále. Vydali stovky milionů eh, euro na reklamu a vždycky eh, vlastně uplatňují reklamy v médiích, která jsou provládní. Dobře. Nalevo vidíte největší dva eh, televizní kanály a jak se podílejí o posluchače nebo eh, to červené jsou ty vládní a to modré to je mírně kritická televizní stanice, ale napravo vidíte, jak se podílí o státní reklamu, takže určitě vidíte, eh, kterému dává přednost vláda. Soukromé společnosti si také dávají pozor, kde uplatňují reklamu, protože nechtějí si rozházet vládu vládu. A je to ještě horší, protože rozpočet 2020 na veřejná, na veřejná média, vlastně tady bychom měli říkat spíš státní média, čili ten rozpočet bude 232 milionů euro, bude to na příští rok. A podle budou bývalé eh, eh, reportér, reportérky, jsou tady celé jasné pokyny na to, aby novináři zobrazovali eh, opozici jenom v černých barbách. A vždycky je eh, málo času, které se dává pro eh, opoziční politiky, protože málo kdy je zvou na talk show a podobně. Eh, tady se bylo, jsou fotografie ze sittingu protestního, které opoziční novináři uspořádali. Bez ohledu na imunitu byli někteří vyhozeni z tohoto místa, kde uspořádali tento sedící protest. Státní média v Maďarsku Eh, to je nejdůležitější asi kanál pro ruskou propagandu. Ehm, eh, hodně eh, dávají to, co se uplatňuje na ruských provládních Eh, médiích. 12. září 2018 Evropský parlament hlasoval po zprávě z Argentiny. Televizní, eh, televize tomu věnovala dvě minuty v večerních zprávách. Jistě byla to významná zpráva pro Maďarsko. A prezenter začal takto. Všude v Evropě Viktor Orbána oslavují v sociálních médiích, i když eh, Evropský parlament přijal s Argentinyho zprávu. Úspěchu dosáhl maďarský premiér. Pak eh, eh, mohli posluchači slyšet 12 názorů, která všechna zastávala stanovisko vlády. Byl to Fides a dokonce byly E, citováni anonymní komentátoři, čili pro opozici nezbyl žádný čas. Tam bylo jenom řekno, že e, podle maďarské opozice někteří e, europoslanci hlasovali proti Maďarsku. Jeden z opozičních europoslanců potom si stěžoval u národního orgánu, protože národní média, státní veřejná média jsou povinna dávat nezaujaté informace. Ovšem výbor, který byl vytvořen pro rok 2011, nesouhlasil, prohlásil, že tam nebyla žádná podujatost, pak bylo druhé zkoumání, ale i tak ten výbor pro média neschledala žádné žádné pochybení a teprve při třetím kole sokoumání eh, se bylo zjištěno, že ano, byla tam podujatost, ale ani tak nebyla uvalena žádná pokuta pro vládní mašinerie má ještě za úkol také házet špínu na oponenty eh, Toto bylo loni v eh, prosinci. Tady ukazovali středoškolskou studentu s vytaženou sukní a eh, někdo, jeden komentátor řekl, že je to děvka a eh, já se tedy někteří a mnozí velice hovořili o tom, jaké měla prádlo. přes místními volbami byli zobrazováni politikové s temnou pokožkou, aby čtenáři měli pokud, pocit, že takto kandidáti skutečně vypadají. Tady můžete vidět rozdíl mezi původními fotografiemi a jak je upravili. To je několik příkladů, které ilustrují situaci v Maďarsku. Mohl bych tady celé dny hovořit, Já, je to sice mě velice přirozené, ale nebude. Myslím si, že nic z toho není žurnalistika. Toto nejsou prostě pravicová média nebo kravicová, to je prostě zbraň v politické válce pod vládní kontrolou a je to velice efektivní, a pro, takže proto eh, eh, Teď eh, podnikatelé, vlastně, kteří jsou vázáni na, Maďarsk, na vládu, si teď vytvářejí podobná impéria i v, Slovinii, v Sloven, Slovinsku a dokonce se jeden rakouský politik vyjádřil, že by něco takového chtěl i pro Rakousko, ale byl donucen poté odstoupit. Je tedy mnoho zemí na světě, kde je hodně těžké a nebezpečné být novinářem. Ale to, o čem se vám říkal, to se neděje někde jinde. To je v dnešní eh, Maďarsku, která je členským státem EU a NATO. Možná, že vám to připadá neuvěřitelné, ale mohu vás eh, ubezpečit, že by se to mohlo klidně stát i u vás. Děkuji. Thank you, Mr. Reddy. Děkuji, pane Reddy. A pan Topalaga, teď máte 10 minut k dispozici. Jmenuji se Dan Tapalaga a jsem investigativní novinář pracující pro G4 Media, což je malá nezávislá webová stránka, kterou jsem založil v minulém roce. Děkuji za pozvání a je pro mě ctí vás navštívit budu prezentovat své slajdy v rumunštině. Děkuji. Liviu Dragna od prosince 2016 do roku 2019 de facto vedl Rumunsku ve stylu Orbána, pak byl ovšem odsouzen na trest odnětí svobody tři a půl roku. Choval se jako malý Orbán, nebo možná trochu jako takový malý Erdogan, o trochu méně agresivněji. On byl eh, tedy je předsedou PSD, byl odsouzen kvůli falšování bobe, rumunské zákazy zakazují odsouzenému zločinci převíst post ministerského předsedy a proto on nemohl v Rumunsku vládnout jako Orbán v Maďarsku, ale potřeboval prostředníky. Během tří let změnil takovéto tři prostředníky, protože měli pocit, že mu příliš dostatečně nepomáhají v jeho boji proti justici. Jemu se podařilo potom se zbavit toho druhého stíhání, tam šlo o ilegální zaměstnávání. Věděl, že pokud by to stíhání nebylo zastaveno, tak potom by již musel nastoupit do vězení, protože pokud by byl znovu odsouzen, tak by už nemohl eh, tedy být na podmínce. Ale on tedy momentálně ve vězení nakonec je, ale učinil vše, co bylo v jeho silách, aby vlastně dokázal uniknout justici, snažil se vlastně umlčovat novináře, kontrolovat advokáty, zasahoval do justice, snažil se ničit politické eh, odpůrce a snažil se ničit skutečně všechny, kteří byli proti němu. Bojoval proti všem, kteří ho nechtěli podporovat využívali své vztahy k EU, respektive ohrozil dokonce i vztahy Rumunska s EU e a o Spojení státy jenom proto, aby se mu podařilo nejít do vězení. Udělal vše proto, aby ohrozil demokratickou cestu Rumunska. Pro nás to bylo největší ohrožení ohrození demokracie za posledních 30 let. Co ho, co ho nakonec zastavilo? Byla to právě hrstka novinářů a lidé, kteří vyšli demonstrovat do ulici. Byl to vlastně hlas občanů, jejich hlasování, které ho zastavilo. Já mm, to, co zde říkám, vždy se opírá o fakta, o ověřitelné důkazy. V lednu 2017 mě jeden zdroj informoval o tom, že nově zvolená vláda by chtěla zajistit pomocí nouzového nařízení zrušit určité trestné činy z trestního zákonníka právě s cílem ochránit tohoto páda před trestním stíháním. Vlastně list, pro který jsem tehdy pracovala, zveřejnil tento záměr vlády, že tedy chtějí změnit trestní zákonník. Tato informace byla pak přejata dalšími médii a vedla k tomu, že tisíce lidí vyšly do ulic. Celé týdny desetitisíce Rumunů demonstrovalo proti eh, vládě u sídla vlády což vedlo k tomu, že vláda skutečně dostala trochu strach. Bylo to vlastně největší protestní hnutí od roku 1989. Takže vláda dostala strach a byla nucena stáhnout tu novelu trestního zákonníka. Další věc. V roce 2017 jsme zveřejnili celou řadu šetření o jednom ostroji na Dunaji, Belina, který se nějakým způsobem dostal do rukou, do vlastnictví rodiny Dragny, což je nyní eh, vlastně jim mm, celý ten ostrov patří, oni tam jezdí na dovolenou a patří tedy bývalému panu Dragnimu, bývanému eh, předsedovi strany PSD. V tom toho podporovala Rovana Plum, která byla potom navrhována na post eh, Evropské komisařky, tou loutkovou vládou, respektive loutkovou premiérkou Viorikou Dančilou. Dovedete si to představit? Představte si, že politik krade, že prostě ukradne část státního území, prostě si odkrojí část koláče sám pro sebe, pouze a výhradně sám pro sebe. A toto vše se stane v zemi, která je členskou zemí Evropské unie. Státní zastupitelství zahájilo vyšetřování, ale nebylo možné vyšetřovat proti Rovaně Plum, protože její kolegové ochránili v parlamentu její imunitu. Pak tedy paní Plump eh, byla odmítnuta poslyšení v Evropském parlamentu z, důvod, z důvodu nedostatečně integrity právě i v souvislosti s aférou tohoto ostrova na Dunaji, ale ne pouze. Nad to ještě investigativní novináři z Right Projectu v roce 2007 eh, poskytli informaci o luxusní dovolené kterou strávili Dragne a další politici v Brazílii. V roce 2017 zahájila finanční vyšetřování šetření tohoto RISE projektu právě proto, aby byly tyto organizace zastrašeny. Eh, to daňová revize trvala 6 měsíců, dvě malé redakce byly vládou 6 měsíců vlastně takto a šetřeny a obtěžovány, protože si dovolili zveřejnit kritickou informaci, která se týkala vládních představitelů. Samozřejmě, že šetření probíhala pouze v Rumunsku, ale i mimo rumunské hranice v únoru 2018 jsme se věnovali dalšímu případu, kde jsme zveřejnili detaily o tajné dohodě mezi firmou, která patří jednomu velkému podporovateli Donata Trumpa a um, rumunským státním podnikem, který se věnuje vojenské technice. Byl to státní zakázka ve výši více než 200 milionů dolarů. Tento podnik patřil Elioti Broidovi, to je ten, který pozval pana Dragneho eh, na oslavu předzetí úřadu pana Trumpa. Během této osobě, proti této osobě se vede šetření a jemu vlastně předmětem toho je, že on využívá nějaké svůj vliv na Trumpa a pak z toho měl prospěch zároveň i v Rumunsku. Pan Drak měl pocit, že toho Trump nějakým způsobem ochrání. Eh, chtěl za to zaplatit vysokou cenu, ale ne z vlastních peněz. To byla takzvaná aféra News, která je podmenována potom americkém podniku. A to je asi to poslední, co zveřejnil Hot News. Pan eh, nám eh, se tady snažili proti nás eh, vlastně v New Yorku jít k soudu, kde bychom měli obrovské náklady na obhajobu. Já jsem byl více než sedm let v rámci Hot News Pum a společně s Kristýnem Patňási, šéf redaktorem, jsme se rozhodli, že už redakci nechceme nadále ohrožovat, která již nyní je pronásledována Dragnou a justicí. Proto jsme si založili svou vlastní webovou stránku a G4 Media od samého začátku jsme se obírali o nezávislé financování, o finanční dary. Bez kritických čtenářů a bez těch, kteří nám tedy poskytují finanční dary, bychom vůbec nepřežili. Na tomto webu detailně jsme informovali o tom například, že Vráda Dragny podepsala memorandum a chce přesunout rumunské velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzalému. Tehdy byl vlastně Rumunsko jediná země, která v tomto podpořila Trumpa. To memorandum naštěstí nebylo přijato, protože to vetoval prezident Klaus Johannes. A mám celou řadu další epizod s panem Drumpkenu. 9. květen, Evropský den. Já jsem tehdy, on, to, on se na mě tehdy, tehdy ke mně přišel, ale já jsem mu odmítl stisknout ruku panu Dremnímu. Řekli jsem mu, dnes si rukou nepotřeseme, on se mě ptal, proč. A já jsem jmenoval dva důvody, proč tedy nejsem ochoten mu stisknout ruku. A on mě zase něco hrozil. A já jsem řekl, dobrá, tak, tak to budeme postupovat do samého konce. A pan Dragnea pak po několika dnech veřejně požadoval, aby bylo zahájeno vyšetřování mé osoby a jakožto důvod řekl, že to memorandum které se týkalo toho velvyslanectví, že to, že to bylo vlastně falešná informace, že za to mohu já. A, a poté, co mě takto on ohrozil, tak vlastně lidé začali, nám věnovali ještě více peněz. V roce 2018 se vláda neustále snažila prosadit tu nouzovou změnu trestního zákonníka, tak aby pan Dragnea unikl trestnímu stíhání. A Pokoušeli se o to tedy opakovaně a vždy, když se o to mělo hlasovat, tak vlastně mé zdroje velice dobře pracovaly a vždy nás varovali, že se tedy hlasovat má. A já si myslím, že jim děčíme skutečně za mnohé. Veřejnost to mohla vytvářet nátlak, také ze zahraničí, přišel nátlak z Evropského parlamentu a z komise a proto vláda pokaždé, kdy to chtěla schválit, tak nakonec udělala krok zpět. Přesto ale nakonec došlo ke změně trestního zákonníka a trestního řádu procesního. Bývalá eh, ředitelka antikorupčního úřadu byla zbavena své funkce, ale dnes je státní zastupitelka, i když eh, byla tedy zvolena evropskou státní zastupitelkou, i když její vlastní vláda ji v tomto nepodpořila. Dále, eh, zvláštní komora, která se zabývá zločiny soudců a státních zástupců, se snažila zabránit jmenování této osoby do funkce a ještě takový dramatický aspekt. 10.8.2018 vláda začala s represemi proti pokojným demonstrantům z Rumunska a z diaspory. Tito lidé chtějí proevropské Rumunsko, chtějí mít eh, čistou justici a právní stát. Kolegové se dají z projektu zveřejnili celou řadu dokumentů, také v souvislosti s luxusní dovolenou Dragneho a jeho doprovodu. Den poté Úřad pro ochranu údajů hrozil té redakci E, uvalil na ně sankce 20 milionů lei. A to proto, že měli pocit, že tato redakce porušila ustanovení týkající se ochrany osobních údajů. I tady jasný pokus e, zastrašovat a hrozit jim peněžními sankcemi. Je to také důkaz neliberálních tendencí v Rumunsku. Navzdory tomu občané zareagovali 26.5.2019 vlastně byl Dragny odstraněn a den poté byl odsouzen pravomocně na eh, tří, k trestu vězení 3,5 roku. Ale takovéto útaky na justici a právní stát, to, vše se odehrálo v zemi, která je členskou zemí EU, aniž by Brusel byl schopný proti tomu zavést nějaká opatření. Víme, že v Rumunsku, v Polsku, v Maďarsku a dalších zemích ta situace není dobrá. V Rumunsku se situace zlepšila, vláda padla na základě hlasování o nedůvěře, kterou, které vyvolala opozice. V Bukurešti máme nyní novou vládu, premiér se jmenuje Orbán, to se asi zasnějete, jmenuje se Ludovik Orbán. Doufám, že se nebude chovat, nebude, nebude imitovat eh, Orbána z Maďarska. Nevím, co udělá pro to, aby podpořil svobodu tisku a médií, ale vím, co, vy, co by vy, jakožto Evropský parlament, jste udělat neměli. Neměli byste dávat, neměli byste dávat politikům k dispozici zákony, které jim umožňují omezovat lidská práva. Nařízení o ochraně údajů je jeden z dalších příkladů eh, toho, že nejsou chráněni lidé, ale že se stěžuje život novinářům, zejména malým redakcím. Vy, jakožto poslanci Evropského parlamentu, byste si měli dvakrát zvážit, pokud zavádíte nějaké takovéto zákony a měli byste vždy zvážit, eh, jaké dopady budou vaše právní předpisy mít na nezávislý tisk. Měli byste všemi prostředky chránit nezávislost občanů, protože oni nepracují pro evropské koncerny, které by je mohly chránit. Dobrá zpráva, ano. Nepřátelé demokracie v EU, autokraté, kteří se odvolávají na propagandu a lži, jednoho dne prohrají tento boj proti pravdě pravidla se nakonec projeví rozhodně alespoň u voleb. A já bych na závěr řekl, že bych rád věnoval tento příspěvek Janu Kuciakovi ze Slovenska a Daphne Garoně z Malty. Projevili mnohem větší odvahu než my. Oni položili své životy, ukázali, že se vyplatí bojovat za pravdu a svobodu až do samotného konce. A my vás, vy poslanci, vy, kteří máte mandát evropských poslanců, máte povinnost chránit evropské novináře. Nesmíme dopustit, aby se v Evropě nadále umíralo kvůli pravdě. Musíme bojovat dále za svobodu nesmíme jít ani o krok zpět v rámci našeho boje. Já jsem rád, že dnes mohu jako novinář tady přijít s tímto příspěvkem a já musím říct, že jsem skutečně do samého konce odmítal stisknout ruku panu Dragneovi. Děkuji. Thank you, Mr. Tapolaga. Děkuji, pane Tapolago. A teď přejdeme k diskusi a nyní dáváme slovo zástupci Evropské komise. Máte čtyři minuty, ne více než čtyři minu- minuty. Pan Andrius Perkas, máte slovo. Eh, děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, drazí hosté. Předešlí řečníci nastolili celou řadu významných témat a já vám vysvětlím i některé nástroje, které k dispozici máme, abychom tyto výzvy mohly uspokojit. Musím nejprve parlamentu poděkovat za to, že atribuje eh, rozpočet oblasti svobody v podobě různých pilotních projektů. Možná, že se nejedná o tak velké rozpočty v této fázi, ale určitě se jedná o spuštění praktických projektů, které eh, zmírní břemeno na bedrech novinářů. V této fázi se ubíráme především dvěma směry. Za pomocí nezávislých týmů výzkumníků se snažíme řešit strukturální problémy mediální svobody napříč Evropou v různých členských státech EU. Asi jste slyšeli o media pluralism. Je to projekt, který každý rok poukazuje na problémy členských států v této oblasti. Je to modiální projekt, který se aktualizuje pro digitální prostředí a také pokrývá výzvy a problémy, které nastávají digitálních médiích. A pak nejedná se tedy pouze o strukturální otázky, eh, snažíme se také pomoci jednotlivým novinářům s celou řadou eh, projektů pro investigativní novináře, pomáháme jim eh, v přeshraničních vyšetřováních a snažíme se také vytvořit jakési útočiště pro novináře. Eh, zmínili jste si o právních hrozbách proti novinářům. My máme i právní pomoc pro novináře a nyní, eh, protože už nemám moc času, tak budu mluvit o útočištích pro novináře. Eh, budeme se těšit na vytvoření mezinstitucionálních útvaru pro kreativní Evropu, protože eh, tady máme zvláštní rozpočet pro jakékoliv kroky v mediální svobodě, eh, minu, eh, mediální gramotnosti. Doufáme, že ty rozpočty budou schváleny tak, aby komise nadále mohla podporovat projekty udržitelnějším způsobem na základě mnoholetých plánů spolu s hmatatelnými výsledky do budoucna. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Teď dávám slovo členům. Máte slovo na první kolo otázek, maximálně dvě minuty. Paní Peco, máte slovo. Mnohokrát děkuji. Ano, mluvíme tady projevy, eh, které navazují na dvou novinářů a dvou politiků v Polsku a Spojené království. Pokud je o Dafne eh, tak eh, jej, ona je Eh, chráněna ve vládě u nás tyto informace, to, což znamená, že to má významné dopady a my musíme proti nenávisti bojovat a proti dezinformacím tam, kde je to nutné. Musíme chránit naše novináře. Fungující média jsou eh, natolik důležitá jako funkční soudnictví, protože svoboda médií je pilířem v Evropské unii a také je to mm, zásadní pravidlo vládního státu a vlády práva. Pokud jde o dezinformace a hate speech online, mm, sociální média mají sice dobrý aspekt, ale nemůžeme eh, dát možnost nástrojům tohoto charakteru Eh, prostor pro zneužívání. Jsou tady profesionální trolové, kteří eh, prodávají propagandu a mění myšlení lidí. My musíme bojovat proti takovýmto jevům díky nezávislým eh, médiím a také to musíme zajistit ochranou novinářů. A tak, jak říkáte, nová pravidla skutečně Mhm, také dávají poput k mnoha mm, soudním procesům v případě e, Dafne e, i její děti zdědili e, celou řadu takovýchto řízení, kde je zainteresován i ministr, ministerský předseda. Právo anti-slap. Můžete eh, zmínit, jak je to důležité? Zmínili jste to také o jiných otázkách ohledně legislativy. My jsme položili tuto otázku stávající komise, ale bylo by dobré mít tu zohledněnou tuto situaci aktuálně, abychom přednostli otázku i nové komisi. Děkuji. Paní Sipol. Ano, já budu poděk- pokračovat v Němčině. Ich denke, es ist je zcela nepochybné, že zavraždění vraždy investigativních novinářů nyní, po té, co jsme vyslechli dnes, jsou skutečně politování hodnou špičkou ledovce potlačování a ohrožování novinářů. Zároveň je právě proto velice důležité zjistit, kdo měl prospěch z těch vražd, kdo si zadal takovéto vraždy. To je, myslím, zcela zásadní, abychom to zcela objasnili a i na tomto poli vydali jasný signál. Dnešní panel, myslím, jasně ukázal, jak rozmanité jsou možnosti, jak velká je ta škála možností, jak zastrašovat si, ohrožovat novináře, jak je praktickým stěžovat práci například finanční cestou a dalšími prostředky. A proto, myslím, bychom se z toho měli poučit a nesoustředit se pouze na vraždy novinářů, ale položit si otázku, kde třeba musíme jasně hledět na to, kde třeba musíme zajistit, aby zejména investigativní novináři mohli provádět svou práci bez překážek a bez toho, aby museli mít strach. Proto se ptám, je možné toho dosáhnout tím, že změníme mediální zákony. Musíme mít přísnější zákony, například co se týče otázky ovlivňování novinářů ze strany politiky či ze strany velkých hospodářských podniků, nebo potřebujeme velká pravidla v oblasti, přísnější pravidla v oblasti ovlivňování a korupce a ne, neměli bychom mít ještě nad to takovou širší politickou debatu s našimi občany o tom, co je přípustné a co již ne a o tom, jak důležitá jsou nezávislá média, neboť svoboda médií a spolehlivé informace jsou skutečně naprosto nezbytnou součástí naší demokracie také proto, aby občané měli důvěru v právní stát. A proto by mě zajímalo od všech řečníků, do jaké míry by mohly v tomto pomoci jiné zákony a do jaké míry potřebujeme nějakou veřejnou osvětu, abychom lidem vysvětlili, jak důležitá jsou nezávislá média a tím i také zajistili to, že naši občané budou podporovat eh, občany, kteří jsou, novináři, kteří jsou v ohrožení a postaví se za ně. Děkuji. Děkuji. Děkuji za slovo. Já bych eh, se chtěla zapsat něco dělání Julie Mažeřech a Patrikovi Penningsovi. Generální tajemník e, eh, reporterů bez hranic řekl, že mediální klima v Bulharsku nebylo tak nikdy tak hrozné od té doby, co je bulgaticky nezávislou zemí jako nyní. 111. místo v oblasti svobody tisku pro Bulharsko od roku 2016 se situace stále zhoršuje jsou naprosto pod evropským průměrem. A jsou ještě horší než země, které ani nejsou v EU. Bulharští novináři jsou cílem eh, státních orgánů a kriminalizovaného zločinu organizovaného zejména ti, kteří šetří korupci, eh, mafiánské způsoby zneužívání peněz evropských fondů. Většina novinářů jsou odváděni od, tvé, od své práce nemohou pracovat a již ne, potom nenáznou pracovní místo v oblasti, na kterou se specializují. Paní Cvicford, Girka Čekerovi, je jich hodně, paní Benátová. Mnoho z těchto novinářů je zatčeno během toho, když šetří nějakou aféru. Vláda i nadále přiděluje evropské prostředky zcela zamlženým způsobem a tak podporuje nekritická média. Nyní je důležité, aby Evropa tedy si uvědomila, že skutečně to je propas, do které se propadlo Bulharsko v oblasti nezávislost médií. Takže chudáci novináři v, pa- no, v Bulharsku sami bojují proti mafii, nikdo jim nepomáhá. Jak vysvětlíte tento strašný propad, tak rychlý propad svobody tisku v Bulharsku? Ta situace je velice znepokojivá. Podle vás, kdo za to může, za to zhoršení situace v oblasti médií v Bulharsku, což je země, která je členskou zemí Evropské unie? Благодаря ви. The next one is Miss. Děkuji, pan Ruiz Terese. Muchas gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejdříve velice rád poděkoval všem našim panelistům. Poskytli nám velice zajímavý přehled situace, co se týče tedy svobody tisku. Podle mne svoboda tisku je palivem demokracie. Rád bych řekl, že bez paliva bez pohoných hmot, nebo pokud máme pohodné hmoty špatné kvality, tak demokracie vykolejí. Liberální reprezentativní demokracie nemůže fungovat bez hodnotných informací, neboť informace nám dovolují vykonávat své demokratické právo na to, mít vlastní úsudek, vlastně si zvažovat věci a diskutovat o nich. A proto, abychom mohli o něčem diskutovat, musíme mít hodnotné informace, které nám poskytnou nezávislá svobodná média. Měli bychom se věnovat tomuto fenoménu z různých perspektiv. Během prezidence jsme se dozvěděli, že tady jsou veřejná média, která například manipulovala ty fotografie, tedy média, která podporují vládu. Další řečník tady hovořil o dalších obtížích. Dezinformace. Jak zajistit pluralitu médií? Mm, i u soukromých médií tady máme média, která se chovají různým způsobem. Musíme tedy zajistit nejenom svobodu tisku, svědomit všech sdělovacích prostředků, ale všeobecně musíme zajistit svobodu projevu, svobodu například eh, uměleckého projevu, svobodu projevu na univerzitách. Vidíme, že v Itálii byly uvaleny sankce na jednoho profesora, protože zorganizoval debatu se studenty, kteří kritizovali Salviniho jeho politiku. Je tedy třeba skutečně nahlížet na tento fenomén z mnoha různých perspektiv. Je třeba bojovat proti dezinformacím a také je třeba chránit svobodná nezávislá média, což je zásadní pro demokracii. Děkuji vám mnohokrát. Thank you. Mnohokrát děkuji a teď paní Storkino. Tardino. Mnohokrát děkuji za udělení slova a děkuji za veškeré prezentace. Teď jsme si vyslechli kolegu, který říkal, že učitelka zorganizovala něco v rámci hodiny, kdy se mluvilo proti Salvínimu. Já jsem z Itálie, z regionu, kde došlo na tuto záležitost. Musím říct, že tyto informace se staly skutečně Eh, nástrojem. Já se domnívám, že toto je nesmírně důležité téma, protože před námi stojí u šíření fake news. Musíme zajistit ochranu novinářů, jsou primárním zdrojem informací, ale na druhou stranu zprávy a informace nesmí mít zneužívány médii že fakta se často ohýbají a fake news se šíří čím dál tím více. Ta učitelka, o kterou se jednalo, vysvětlila, že minister pan Salvini eh, je nijak nepotrestal. Musíme hájit novináře a média, to je jasné, ale zároveň musíme zajistit také ochranu občanů, aby měli k diskusi o skutečné pravé původní zprávy. Nesmíme v této oblasti pokulhávat. Děkuji. Další na řadě je paní Donat. Děkuji. Především bych vám všem chtěla poděkovat za to, že jste tady prezentovali tyto velice důležité záležitosti. Nejprve eh, se zeptám anglicky a pak přejdu do maďarštiny. V Evropském parlamentu. Mnozí z nás jsou proti legislativě SLAP, o které už tady byla řeč, a většina z nás také je pro podporu investigativní žurnalistiky. Ale co, jak byste řešili fyzické výhrušky na evropské úrovni? Například rámcové nařízení by mohlo být užitečné a teď přejdu do maďarštiny, protože se chci na něco zeptat pana Erdeliho. Děkuji mnohokrát za váš příspěvek a děkuji za to, že jste se pochučil za deseti, během deseti minut schrnout to, co se děje v Maďarsku. Všichni viděli, že je v Maďarsku snaha zastrašovat novináře a zabránit tomu, aby mohla být v Maďarsku odváděna dobrá investigativní novinářská práce, ale nehovořil o tom, jak, jste o tom, jak jsou novináři v Maďarsku fyzicky, tělesně ohrožovány. Ní to je nový fenomén. Jak často k tomu dochází? Ne, v Maďarsku často novináři nemohou často důvěřovat ani policii, nemohou od policie očekávat pomoc. Máte nějaké takovéto hlášení o těchto případech, nějaké stížnosti? Byly takovéto případy v Maďarsku zaregistrovány a co je možné s tím dělat? Děkuji. Děkuji. Dále paní von Víze. Děkuji. Já jsem s velkým zájmem poslouchala sdělení z Maďarska a Rumunska. Jak víte, eh, ve Spojeném království budou brzy volby. Doufejme, že brzy bude následovat další referendum o členství v Evropské unii. Já nechci tady provádět žádná srovnání se situací ve vašich zemích, ale jak je vám známo, došlo o nás, e, u nás ke značné manipulace s, hali, s voliči s volič, a s dezinformacemi během referenda nebo v souvislosti s referendem roku 2016. Vůbec nechci říct, že by britská vláda snad byla zdrojem dezinformací ve Spojeném království, ale přece jenom dezinformace mě zneklidňují, takzvané deep fakes. E, to je něco, co už vidíme v sociálních médiích médiích a má to velký dopad na veřejnou diskusi ve Spojeném království. Proto bych vás chtěla, se vás chtěla zeptat na základě vašich zkušeností, co si myslíte, že je vůbec nejefektivnější opatření, jak je možné eh, omezit takováto vněšování a takovéto dezinformace. Děkuji. Děkuji. Dále pan Barena Arce. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát všem řečníkům. Dnešní téma je na výsost aktuální, neboť momentálně byl právě ve Španělsku zveřejněn zákon, podle kterého je možné zastavit publikování, stejně tak jako v Turecku nebo v Saudské Arábii pozastavit proto, aby mohli být eh, pronásledovaní političtí dizidenti. Je možné vyhlásit takový digitální stav nouze. Doufali jsme, že toto zákonné nařízení budeme moci ještě zabránit. V parlamentu jsme v květnu 2018 přijali odpovědající usnesení, kde na to poukazujeme. Členské státy a komise vyzýváme, aby nepřijímali odpovídající opatření, když jde o to zablokovávat obsah na síti a používat jisté typy filtrů. Chceme se vás zeptat, eh, četl jste tento, ptám se tedy komise, četl jste tento zákon, co tomu říkáte z pohledu listiny základních práv? Další bude paní Ždanoka. Děkuji, pane předsedo. Já mám dotaz na paní Žili Mažeršak. Já se omlouvám za výslovnost. Zmínila jste řadu eh, novinářů, kteří byli uvězněni, zavražděni eh, v, zem, v eh, nových členských státech, ale chyběla jména tří malých států, tedy balt, pobaltských států. A já bych ráda dodala k tomu seznamu tři jména novinářů z mé země, z Lotyšska, kteří byli uvězněni na určitou dobu, jejich svoboda pohybu je omezena. Je to Juri Alexej, Vladimír Binderman a Aleksandr Kaplněnko. Také eh, v sousedním státě v Litvě déle než rok je už vězněn dobře známý novinář, investigativní novinář Algetas Paleskas, Paleckis, protože vyšetřoval události z nedávných eh, dějin z ledna 1991. Už mm, musel platit finanční pokutu za to, co zjistil, ale teď byl i zatčen. V obou těchto státech to bylo možné díky novelizaci trestního zákoníku, podle kterého se eh, za trestně pokládají činy, které jsou proti státu. A tato široká formula, tato širmová formulace vlastně umožňuje eh, trestat jakéhokoliv novináře, který provádí vyšetřování, který je investigativním a zabývá se e, činností někoho, kdo je u vlády. Proto se jenom ptám, jak je to vůbec možné, že se tímto způsobem novelizují trestní zákony v státech, které jsou zároveň členskými státy Evropské unie. Děkuji. Další pan Arvanic. Děkuji, pane předsedo. Rád bych na úvod podotkl, že jsem novinář. S velkou pozorností jsem naslouchal svým kolegům, kteří hovořili ale nyní jsem tedy evropský poslanec, to je pravda, ale novinář zůstává vždy novinářem. Mé poslední vyšetřování se týkalo Paradise Papers eh, aféry a taky jsem se věnoval dalším aférám, které se týkaly každodenních problémů a tady hovořím o Řecku. Já bych tady položil ještě jednu otázku. Není tady pouze problém fake news. Eh, Máme také problém té diverzity informací a některé je třeba, že jsme říci, že jsme zaznamenali takový vývoj nyní v Řecku. Týkalo se to paní, tady bych upřesnil paní Sano. Šlo tam o takový velice striktní zásah výkonného výboru a dva noviny z X, rádia, jeden televizní kanál, jedna telefonní mobilní společnost a tak dále. O tom informovali. V Řecku máme tři velké vlastníci, které vlastní fotbalové kluby mají obrovskou moc. A jak můžou novináři tomuto všemu čelit? co, jak může vůbec novinář vytvářet investigační činnost? Vždyť už je obtížné dělat i klasickou novinářskou práci. V Řecku je to téměř nemožné. Nyní novinář v Řecku v dnešní době, pokud by se snažil dělat práci klasickým kvalitním způsobem, no, tak přijde o pracovní místo. Bude nezaměstnán. Nezávislá média, ta malá, nebo ty takzvané pres projekty, malá a střední média nemají dost reklamy, takže nemají dost financí. Jestli ty, oni se dusí. Domnívám se, že Evropská unie a náš výbor by se tímto měli zabývat. Thank you. Děkuji. Paní Skanko, dvě minuty, prosím. Děkuji, eh, pane předsedající, a děkuji vám všem za vaše eh, velmi zajímavá sdělení. Já jsem omlouvám, já, jsem, já se velice omlouvám, myslela jsem, že jsem byla já na řadě. Já jsem neslyšela, jestli říkáte kunka nebo kanko. Tak eh, možná, že máte nějaké příbuzné v Burkina Faso, kde já jsem se narodila. Já jsem nesmírně ráda, že se mohu zúčastnit tohoto slyšení o médiích a zejména, že se mohla vyslechnout svědectví RSF. Já Osobně musím říci, že v Burkina Faso jsme měli obrovské, máme obrovské problémy s svobodou tisku. A můj přítel byl zavražděn a pohřben v roce 1998 a tehdy jsme začali věřit, jak důležitá je svoboda tisku pro demokracii. Nebylo by se nebylo nic stalo, kdyby RSF nebyla přišla do ruku, takže díky tomu eh, vlastně eh, byl požadavek na vládu, aby to tělo bylo eh, aby se, aby se, proved, aby se provedla autopsie, museli eh, ohledání, ohledání mrtvé, nevím, jak to mohla být jinak nehoda, když někdo schořel v autě, ale auto nevybuchlo. Čili Era se skutečně na to tlačila. A my jakožto studentské hnutí jsme věděli, že můžeme počítat s pomocí reportérů bez hranic a proto vás, vám za to děkuji a naléhám na to, abyste pokračovali v této práci. Je to důležité, aby se lidé dozvídali, co je důležité pro demokracii. To, o čem jsem hovořila, se stalo před 20 lety. Tehdy jsme neměli všechny ty technologie, které dnes existují. Z mého hlediska svoboda médií a ne, nemá žádné hranice. A konkrétně, když když eh, hovoříme o eh, novinářích, o eh, o, jestli si vzpomínáte případy Jamal Khashoggi, o situacích, obtížné, obtížné situaci, často finanční situaci. Někdy je někdo, kdo jim říká, co má dělat. A pak mám na vás takovou vyzývavou otázku. V nizozemských novinář vyšel článek s názvem Pád žurnalistiky. Jak chápete eh, odpovědnost novinářů, aby zachránili žurnalismus, protože tato svoboda má samozřejmě i složku odpovědnosti za kvalitu novinářské práce. Děkuji. Paní Fox. O, omlouvám se. Je mi velkým potěšením, že tady jsem a mohla jsem vyslechnout prezentace k těmto důležitým záležitostem. Já celá chápu, ale když někdo říká, že v Evropě e, je obava ohledně antimediální reportik a že tady je takový útok na e, mainstreamová média a že myslím si, že je to proto, protože občané někdy mají pocit, že média jim neposkytují dostatečné služby a musíme si to říct otevřeně. Já jsem také novinářka a než jsem se stala europoslankyní, tak jsem se také zabývala eh, tímto otázkou. Je taková bublina mediální. Mnozí novináři pak jakoby uvažují stejně, je to takové skupinové myšlení. Podívejte se, co se děje ve Spojeném království. Britská média, britští novináři neočekávali, že veřejnost bude hlasovat pro Brexit. A měli to vědět, kdyby si to byli vyšetřovali. Eh, americká média nečekala, že vyhraje Trump, kdyby si to byli zkoumali dál dále, než byla ta bublina, tak by to byli věděli, a ne, takže někdy jsou jaksi o zaslepení populismem. A populismem to znamená, že je to jaksi populární a mimo to mainstreamovou bublinu. Žurnalistika samotná není dostatečně investigativní často. Příliš eh, si dělá hlavu eh, s tím, co si myslí malé skupinky lidí. Myslím si, že je někdy dobře, aby se lidé odkláněli od mainstreamových médií a hledali alternativy alternativní. Například v Maďarsku máme jedno skvělé takové médium. Někdy je třeba hledět alternativní média, aby bylo možné říkat pravdu. Nejsou všechna nedůvěryhodná. Ve Spojeném království například hlavní způsob, jak se dozvídáme o tom, co je ve Francii se žlutými vestami, protože tam máme občany, novináři, kteří nám ukazují, že jak francouzská policie bije eh, občany. A také jsem trošku nervózní ohledně ohně, ohně, ověřování faktů. Samozřejmě, že potřebujeme fakta, ale e, e, oficiální pravda, to mě vždycky připadá znepokojivé. Kdo přesně rozhodne, co je přesné, co je Eh, pravdivé. I v této diskusi někdo popsal fake news a dezinformaci eh, v souvislosti s referendem eh, ve Spojeném království. A vlastně tím se vysvětluje, proč voliči nehlasovali, jak bychom si přáli. A drobné varování. Často se tady hovoří o regulování a legislativě, aby se všechno dělalo správně, ale myslím si, že to je někdy také trošku útok na svobodu médií. Abychom byli svobodnější, nepotřebujeme potřebujeme svobodu a nikoli v další regulování a další zákony. Je to o té svobodě. Děkuji. Děkuji. Další bude pan Patrik Jaky. Thank you, Chair. I will continue. Děkuji, budu Dámy a pánové, eh, poslechl jsem si vaše projevy a mám k tomu trošku ambivalentní vztah. Na jedné straně jste hovořili o velice důležitých věcech, jako jsou Eh, věci, eh, které, to, co se stalo ve Slovensku nebo na Maltě. Za to vám děkuji. Na druhé straně říkáte, že chcete bojovat proti dezinformováním občanů, ale sami eh, používáte dezinformační argumenty, například pokud je o věci v Polsku. Jako příklad problému se svobodu médií jste uvedli knihu z jedného publicistu, je to pan Piontek, a Víte, co se stalo? Ten publicista něco napsal o politikovi a politik pouze využil své právo se hájit u soudu. A vy to používáte jako něco, co prý ohrožuje svobodu médií. A řekl bych i více, že jiná novinářka pozvala tohoto publicistu a teď už máme rozsudek. A víte, že eh, pro pana Piontka, vy jste ho tady eh, reprezentovala jako oběť a víte, že to pro něj skončilo negativně, protože se ukázalo, že on použil nesprávné, nepravdivé informace. Jak tedy můžete tohle rychle uvést jako příklad svobody médií. To tež se týká jiného příkladu, který se také použila. E, to jsou e, ty dvě věry v Polsku, protože to také nedávno skončilo u správního soudu. Chtěl bych se vás zeptat, jestliže e, ve správním soudu to bylo, proto bych se vás chtěl zeptat. Víte, jak ta věc skončila vůbec? a nebo jenom dezinformujete všechny, kdo jsou eh, v tom váženém výboru, a nebo opravdu něco víte o tom, jak ten proces skončil? Protože by nám hodně záleželo na tom, když bojujeme proti dezinformacím, abychom sami nedezinformovali obyvatelstvo. A měli bychom očekávat od Evropského parlamentu, že informace, které odtud půjdou, budou hodně kvalitní. Proto bych chtěl, aby tato diskuse byla na na profesionální úrovni. Protože tyhle dvě věci vím dobře a jsou k tomu rozsudky soudu. Ptám se vás, jestli víte, jaké to byly rozsudky a proč jste o tom neinformovala, jestli to byla eh, úmyslná dezinformace. Děkuji. Okay, thank you. Now the next... Děkuji. Pan Adamovič. Šanovní předsedo. No, Mrs. Adamovič, I'm sorry. Paní Adamovič, omlouvám. Vážený pane předsedo, velice děkuji za slovo a velice děkuji všem panelistům a za pozvání a za ty příklady, které jste tady uvedli, pravdivé příklady. Chtěla bych říci, že bohužel v Polsku Eh, je to právě dobře, že mluvím po, pan, po té, kdy hovořil pan Jaky. Tady v Polsku je problém se svobodou médií a novináře. Ti, kteří odhalují různé aféry eh, ze strany politiků eh, ve, ve vládnoucí strany, tak bohužel tito novináři jsou často pro následování, stíhání, jejich svoboda je omezena. A i když se třeba ty věci dostanou do příslušných orgánů v první instanci, tak často potom to tam končí bohužel e, nejsou končené skutečně rozsudkem. Ta první věc, ta e, věc dvou věc, to nebylo dvou věc, to nebylo ukončení, protože ten rozsudek by musel být pravomocný. A chtěla bych ještě k tomu říci, že to je opravdu těžká situace ale také bych chtěla poděkovat zástupci komisi za to, že zmínil činnost kterou provádí komise. A to proto, aby hájela svobodu slova. Ale myslím si, že jsme se sem sešli proto, abychom si odpověděli také na otázku, co můžeme udělat dále, proto, abychom chránili volná, volná média a svobodu slova ale zároveň, abychom nepodléhali ehm, projevům nenávisti, abychom sami tomu nepodléhali, ani dezinformaci, kde má být ta hranice. Já jsem byla jednou z iniciátorek tohoto slyšení a ptám se, co tedy my tady v parlamentu můžeme udělat v rámci společného eh, právního evropského aktu. Děkuji. Teď to bude pan Teres. Pan Teres. Nejprve mi poděku, dovolte, abych poděkoval za organizaci. Myslím, že je velmi důležité, abychom tady mluvili o svobodě médií. Já jsem z bývalé komunistické země, ale 16 let jsem žil ve Spojených státech, takže jsem měl možnost porovnat média a jejich reakce u nás i ve Spojených státech. A zjistil jsem, a vy všichni víte, že je vlastně čtvrtá moc. Máme mm, mm, jedničku, dvojku, trojku, soudnictví, legislativní, zákonodárnou moc, které chrání svobodu jednotlivce. To platí i pro médie. My e, jsme slyšeli dezinfek, Eh, dezinformacích a o tom, že média jsou zaslepená populismem. A to je právě situace v Rumunsku. Jestli se shodneme, že rolí médií je podávat zprávy o faktech a chránit práva jednotlivců, tak zjistíme, a to jsme viděli v Rumunsku mnoho let, že novináři a média, aniž by chránili a zajišťovali svobodu jednotlivci, nacházejí výmluvy zneužití státní moci proti jednotlivci. V mnoha článcích, médiích eh, vlastně omlouvají úřady za porušování konkrétních svobod. Když se mluví o Rumunsku, dám příklad, tak se vlastně vždy mluví implicitně o soudnictví. V roce 2016, vlastně každý rok, komise provádí eh, statistiky euro barometru a až do roku 16 důvěra obyvatel soudnictví spadlo na 15%. To je největší pokles v historii EU. A vždycky, když dojde na nějaké porušování a když někdo poukáže na zneužívání e, e, v prokuratuře nebo v soudnictví, tak všichni e, v médiích je vlastně z osobní a okleští a srazí na minimum. My tady máme zástupce eh, novinářů bez hranic. Posledním právě bylo uvedeno, že agenti v útajení se dostali mezi novináře a to je jedna věc, na to se chci zeptat. A um, i rumunský novinář, který je tady, napsal články, že pokud jde o boji proti korupci, tak je tam hromadná škoda vlastně. Kolik si myslíte, že lidí, že by mělo si nechat porušit svá práva principiálně kvůli věci jako je korupce? Děkuji, pan Smeka, máte slovo, děkuji. Musím poděkovat všem panelistům, zvláště investigativním eh, novinářům. Já nemám otázku, možná osobní poznámku. Já jsem ze Slovenska, kde byl zavražděn Jan Kuciak asi před rokem a půl a to bylo pochopitelně tragické, ale eh, Možná eh, to má určitou pozitivní stránku v tom, že to vyšetřování pokračuje a že to spustilo takovou lavinu ve, eh, na Slovensku a odhalilo to eh, celou síť organizovaného zločinu, politici, hm, soudci a tak dále. A to všechno díky Janu Kuciakovi a dalším novinářům na Slovensku díky tlaku Evropského parlamentu. A teď všichni na Slovensku chápou, že Jan Kuciak, jeho eh, práce a smrt změnili Slovensko navždy. Takže to je pouhé slovo povzbuzení na adresu pana Tapaláky a Ardely a ostatní, aby pokračovali v práci, protože je nezbytné pro naši demokracii a parlament vás v tomto podpoří. Paní Honke. Děkuji, pane předsedo, a ještě jednou děkuji za veškerá vystoupení. Pane Penixi, co vy považujete eh, za klíčové iniciativy ze strany nás jakožto politiku a parlamentu, které by mohly posílit bezpečnost novinářů? A paní Majerčak, Jaké právní iniciativy podle vás eh, by měly být přijaty pro zajištění mediální mm, svobody a pro boj eh, proti ehm, ochraně těch, kteří vyhrožují novinářům? Pan Vechy. Děkuji, pane předsedo. Svoboda médií, svoboda vyjadřování, to jsou všechno klíčové prvky demokracie. Vše, pro všechny z nás je to důležité, ale znamená to, že i názory by měly být svobodné. Neměla by eh, existovat preskriptivní ideologie přijatelná pro všechny. Mělo by se jednat o výměnu názoru Pokud je o Maltu a Slovensko, eh, tak došlo na vraždy novinářů a to je pochopitelně eh, nesmírně závažná, závažný atak na demokracii. A musím zopakovat, jak důležité to je, ale zároveň zareaguji na to, co tady padlo na adresu Maďarska. Myslím si, že to je jednostranné, manipulativní, Domnívám se, že to skutečně manipulace eh, reality i eh, na standard nastolený líbe v Maďarsku, a to je pravda, je veden svobodný diskurs, který funguje, právě jsme měli místní volby, byla tam diskuse, vyměňovaly se názory, byla to eh, volná kampaň. Myslím si a argumentuji, že eh, svoboda projevu a dialogu je větší než v jiných zemích EU, ale jedna věc se změnila teď v Maďarsku, že existují mediální um, média, která jsou konzervativní ve svém hodnotovém systému. Dříve to neexistovalo. Já si myslím, že to právě trápí uh, mnohé na levé straně spektra. A proto dochází k porušování faktů, reality a k politicky provokativním krokům a akcím. Jenom informace největší eh, televize, eh, noviny jsou kritické na adresu vlády, pochopitelně to je v pořádku, ale žádná politická skupina by neměla být výlučnou výlučné právo na pravdu. Mělo by se jednat o diskuse, každý si může říkat, co chce. Eh, můžete na to mít názor, ale to je aktivismus, to není politická eh, novinařina objektivní. Pan Teodaru, mnohokrát děkuji. Pane předsedo, je neuvěřitelné, co jsme si tady dnes vyslechli. Je neuvěřitelné, že k takovýmto věcem může dojít v evropských zemích. To je jako návrat do středověku. To je něco jako za doby Voltéra. Možná, že se nevždy shodneme, ale já vždy podpořím vaše právo vyjádřit to, co si před vyjádřit. Já jsem lékař z pohotovosti a já jsem často ve své praxi ošetřoval napadené novináře, tak si myslím, že na Evropě musíme zastávat jednotný postoj, což je jediný efektivní krok, což znamená ale finanční podporu, protože eh, tlaky na novináře jsou také ekonomického charakteru. Pan Tapalaga to ví, já jsem v eh, rumunském parlamentu předkládal návrh Eh, zákona, podle kterého procento eh, příjmu z korupce eh, by se mělo věnovat právě na investigativní žurnalistiku. A také máme kodex, který stanoví přesně o jaký typ novinařiny by se mělo jednat a jaká si zasluhuje takovouto podporu. A v neposlední řadě jsem lékař a možná bychom měli mít hm, v zákoně určitou kategorii pro ty, kteří napadají novináře při provádění své práce. Novináři jednoduše dělají svou práci a ti, kteří je napadají, by měli být trestáni stejně jako ti, kteří eh, napadají, dejme tomu, policii nebo jedné zástupce státní moci. Novináři musí být chráněni. Eh, pokud budete mít jiné návrhy, tak jsem vůči nim otevřený. Eh, musíme mít určitou rovnováhu v této oblasti. Novinařina je důležitá, ale, ale fake news také může zabíjet. Takže musíme nastavit příslušnou rovnováhu, musíme eh, se dostat eh, ku předu a nechceme takovéto věci poslouchat i do budoucna. Děkuji, pane předsedo. Já částečně souhlasím s Kristianem, který mluvil o lži, manipulaci a roli médií v tomto ohledu, protože mediální trust, který toto v Rumunsku dělá, je vlastně odsouzeným Dainem Kompuleskem, který by měl zaplatit ještě 60 milionů eur rumunskému státu. Je toho eh, jeho oblíbené médium, často tam chodí, takže o tom jste asi informováni. K otázce. Máme tady komisi i Radu Evropy. My jsme mluvili o tom, jak je důležité chránit investigativní novináře. Vy jste si tady vyslechli celou řadu příběhů a těch je víc. A v minulém roce, v roce 2018, rumunský a bulharský novinář byli začeni v Bulharsku při vyšetřování toho, jak eh, se vynakládají eh, evropské fondy. Takže máme teď eh, vlastně silnější mechanismus na ochranu novinářů třetích zemí, ale nemáme eh, mechanismus na ochranu investigativních novinářů z Evropské unie. Takže vážení zástupci eh, Rady Evropy a komise, co teď eh, tři priority. Jak za a budete spolupracovat v boji proti takovýmto zásadám a prosím zohledněte doporučení kolegů, kolegyně od novinářů eh, bez hranic zmínila eh, takzvané tlačítko, které se může spustit, pokud by něco takovému mělo dojít mezi novináři. Kreativní Evropa to je v pořádku, o tom jsem slyšela o těchto financích, ale 61 milionů na takovéto projekty jednoduše nesnaší. Potřebujeme fond pro investigativní novinařinu, abychom Um, jim ulevili od otázek spojených s financováním projektů, takže možná bychom mohli udělat krok i tímto směrem. Děkuji. Děkuji a teď eh, zase vracíme slovo panelistům. Eh, začali jsme dopoledne a v každém bodu jednacího pořadu jsme eh, přetahli čas, tomu je i teď, tak je tomu i teď. My se velice Eh, my jsme velice rádi a děkujeme vám za všechno, co jste udělali. Vím, že je tady řada velmi náročných otázek, ale prosím vás, snažte se to schrnout stručně. Začíná první kolo odpovědí a navrhuji tři minuty na každého, protože budeme mít další panel. Budeme tady mít ještě další panelisty. Tak prosím, pane Penek, se můžete začít. Já nebudu samozřejmě schopen zodpovědět všechny dotazy, ale začal bych tímto. Musíme zajistit, abychom eh, zabránili ehm, obtěžování novinářů. Musíme podporovat kvalitu novinářů a chránit novináře. Tím se dostávám k jedné otázce. Musíme tedy mít určité mechanismy. Momentálně novináři eh, nedůvěřují institucím, dokonce ani ne novinářským asociacím, pokud jde o ochranu jejich práv. To je tedy zásadní věc, abychom toto obnovili. Dále musíme být schopni také eh, zajistit stíhání v našich státech. Tam, kde eh, jsou porušovány zásady správného chování, musíme být schopni také eh, za příslušné osoby stíhat. A také samozřejmě víme, v jakém ovzduší se teď pohybujeme v mnoha evropských, evropských státech. E, často prostě e, mizí pluralismus e, medi- prostředku. A když veřejnoprávní prostředky dostávají méně pozornosti, ale jsou často ohrožovány i menší prostředky, menší média. Za třetí musíme podporovat také kvalitu novinářské práce a gramotnost, protože toho se také týkala řada otázek, čili chránit a podporovat no, žurnalistiku na jedné straně, zlepšovat podmínky, v níž mohou novináři pracovat a zajistit pluralismus eh, vzdělovacích prostředků a dále podporovat kvalitní novinářství a mediální gramotnost. To bylo za třetí. A Evropský parlament samozřejmě tady musí sehrávat konkrétní úlohu. Mnozí z vás ve svých příspěvcích zmiňovali, že evropské instituce a zejména um, v souvislosti s novými členskými státy poskytují velké finanční prostředky. Evropské instituce musí také sehrávat úlohu v souvislosti s eventuální korupcí, která s tím může být spojena. O tom se také tady mnozí zmiňovali, tudíž to je odpovědnost evropských odpověd... institucí, aby se včas upozorňovalo, aby tady byl nějaký takový výstražný, eh, výstražné tlačítko. A nejprve musíme tedy eh, zdůrazňovat vládám, jejich zodpovědnost. Ano, děkuji, to bylo stručné a koncizní, tak teď eh, novináři bez hranic. Děkuji. Ano, skutečně. Pokusím se během tří minut to schrnout. Eh, já musím říct, že příští týden od 12 do 18.30 v Evropském parlamentu bude probíhat akce, která je zorganizována různými organizacemi, které hájí svobodu tisku. Budou tam a budou diskutovat právě o tom, jak, jaká opatření by, bychom měli zavést, Evropská unie, Evropský parlament, proto abychom něco udělali proti tomu, například zasahování do soudních procesů co se týče otázka financování nezávislých médií, ano, samozřejmě plně souhlasím, potřebujeme peníze, je třeba, aby měli víc peněz. Jak bojovat proti beztrestnosti? To je skutečný problém, když je nedostatek politické vůle a když veřejné orgány jsou vlastně nějakým způsobem ovlivňovány. Tady asi nestačí pouze debata, potřebujeme silný politický nátlak na ty země, kde novináři jsou zastrašováni a ohrožováni. Potřebujeme mě bylo velice účinné, kdybychom měli takový nějaký knoflík varovný, kdyby tady skutečně byl komisář, který by to měl jasně v portfoliu a byl napojen na národní orgány, to by bylo, myslím, velice vhodné. A na závěr připomínám, že RSF vypracovalo 10 návrhů, všechny jsou zde, Vezměte si exemplář, jsou k dispozici. Teď dva investigativní novináři, nejprve to bude pan Erdely. Ohledně hrozeb, my jsme Eh, dostali daleko více výhružek násilí za posledních deset měsíců než za předchozích 6,5 roku. To bylo něco nového. My jsme se obrátili na příslušné orgány, snažili jsme se to zákonně řešit a také eh, jsme zavedli protokol pro naše pracovníky, jak mají reagovat na něco takového. Je to pro nás úplně nové území, takže ještě nemáme naštěstí nebo eh, ještě mnoho zkušeností. A pokud jde o o eventuální způsoby, e, jak zlepšovat situaci. Myslím si, že Evropská unie má určitá pravidla nastavena. Týkají se například konkurence. Jestliže více je než 400 Eh, sdělovacích prostředků je najednou pod jednou střechou, eh, je to vlastněno jedním subjektem, pak možná by se to mohlo i vyšetřovat v rámci pravidel hospodářské soutěže. Zde je to dobré také pro pluralitu názorů. Určitě by stálo za to aby se na to podrobněji podívat, což maďarské orgány nedělají. Ano, také velice koncizní. Nakon poslední slovo má pan Tapalaga. Děkuji. Eh, změna legislativy, nemyslím si, že by to bylo zapotřebí, protože eh, vlastně investigativní novináři potřebují právní pomoc, eh, finanční prostředky na právní pomoc. To je důležité. Pokud je o dezinformace, a tady byl i dotaz a příklad Brexitu bojovat proti dezinformacím není možné ve smyslu, že nemůžeme zastavit déšť nebo vítr, ale můžeme každý den odhalovat, co je pravda. Čili bojovat proti dezinformacím můžeme jedně tím, že budeme ukazovat, co je pravda. A držet se stranice Ruska, pokud je o Spojené království. Teď musím odpovědět ehm, rumunsky panu Terhešovi, aby to bylo jasnější. Pane Terheši, řekli jste, že eh, tady hájíme zneužívání. To je lež, to není pravda. Vaše strana se snaží takto ty věci tedy eh, představovat, že politikové jsou oběti. To ale nejste. A pane Terkeši, to vy jste neřekl jednu věc. Vy jste tehdy hájil pana Dragneu. Dnes to sice kritizoval, dříve než jste se stal evropským poslancem. A pak jste ho zase hájil. Ale co jste dnes neřekl, je skutečnost, že dříve, než jste, než jste se stal politikem, jste byl knězem. A jakožto kněz jste hájil zločince, kteří si kupoval hlasy. A já si tedy myslím, že krádež je přece hříkem, hříchem, pane Terkeši, nebo snad ne? Já, se omlouvám, to otevříte, o, o to, zase to znovu otevíráte eh, celou tu kauzu. Máte právo na uh, krátkou odpověď. Já jsem pořád duchovní, nehájel jsem politika, ale právo každého rumunského občana, který byl obviněn jakoukoliv státní institucí, aby eh, se byla respektována jeho práva, bez ohledu na to, zda to byl prostý občan anebo politik. A musím říct si jasně, že kromě politiků tady byly tisíce běžných občanů, jejichž jména jsou neznáma, jejichž životy byly zničeny, někteří zemřeli a poté eh, soudnictví je shledalo eh, nevinnými. Tak já se tedy ptám, kdo je sem zpět přivádí. Děkuji. Děkuji, tak to bylo také stručné. Teď eh, Nemůžeme jednoduše říci, že toto je konec této rozpravy, to je totiž otevřená diskuse a otevřená zůstane i v dalších letech, to je úplně jasné protože je to něco, co jde napříč stranami a přes strany, přes eh, hranice státu Evropské unie, jak bojovat za základní zásadní práva proti hate speech, proti dezinformacím a intoxikaci, nejenom pokud jde o politické procesy a volby, ale i o běžný život. Jde o to, jak budeme dále pokračovat. Vám zatím děkujeme za vaši snahu a za to, že se takto zasazujete o tyto nesmírně důležité evropské hodnoty. Děkuji vám e, všichni členové panelu. Bylo nám ctí, že jste přijali pozvání výboru LIBE. Za Češ vám srdečně děkujeme. Ano, prosím o hlasitý potlesk, protože opravdu vám všichni velmi děkujeme. A budeme pokračovat v tomto slyšení. A přejdeme ke druhému kolu panelistů. Rozloučíme se s těmito čtyřmi panelisty a pozveme sem čtyři další panelisty, aby se ujali svá místa zde.

Máme ještě hodinu a půl. Tak pojďme na to, ať to probíhá hladce. We welcome Vítáme tady čtyři panelisty, kteří mezi nás přišli na druhé kolo této diskuse. Jedná se o boj proti hate speech online a offline a jak bojovat proti dezinformacím. Máme tady paní Maju Mazurkijevič, zastupující Alliance for Europe, síť občanské společnosti pan Diego Naranjo jménem European Digital Rights Adri. Dále Daniela Mila z Politického institutu Globsec a paní Katrin Hugendubel. Ředitelka ILGA Evropa. Takže začněme a uvidíme, jak daleko se dostaneme. Nejprve dám slovo paní Mazurkiewicz, zastupující alianci Europe for Europe máte 8-9 minut. Jmenuji se Maja Mazorkiewicz, zastupuji Alliance for Europe. Je to platforma pro spolupráci mezi organizacemi, které jsou pro demokratické a proevropské. Jsem také koordinace Keyboard Juniors, což je offline komunita v Polsku, která bojuje proti fake news. A v oblasti hodnot Evropské unie. Takže informace a hate speech. Budu se zaměřovat na příklady Polska, ale zároveň bych se na to podívala s ohledem na to, že se to děje víceméně všude v Evropské unii, ve všech zemích a že Polsko není unikátním příkladem v této oblasti. Jde mi o to, že mluvíme o situaci teď, ale dezinformace a hate speech mají dopad na naši budoucnost a pokud si neuvědomíme, že jednoduše nebudeme investovat peníze do boje proti desinformacím, tak budeme skutečně v nesnázích za deset let nebo možná i dříve. My jsme eh, jeden z největších pro evropských států v Evropské unii. Poláci na jednoduchou otázku, zdali jsou pro evropští, odpovědejí z 80-90%. Ano, což je pozitivní, ale je možné změnit mínění. V roce 2015 na začátku roku, to znamená před veškerými volbami, které se odehrály v Národní parlamentě, byli Poláci pro přijí, přijímání uprchlíků z důvodu eh, mediální propagandy, což měli na svědomí mnozí politici, se změnily tyto postoje už v roce 2015 spousta Poláků rozhodla, že je lepší být proti přijímání uprchlíků to může také změnit postoj eh, vůči Evropské unii na konci roku 2017. V prosinci Polská akademie ved prováděla průzkum a na otázku, eh, co by se stalo, kdyby vás Evropská unie eh, vnutila přijímání mm, uprchlíků, tak 51,2% Poláků řekl, že by byli proti, i kdyby to znamenalo opuštění Evropské unie. Takže Vidíte, eh, jak tady byl posun v té kampani a to také ovlivnilo mínění Poláků Evropské unii. A to, co vidí na internetu ohledně uprchlíků, je následující. To jsme také byli svědky od roku 2015. No, strach, manipulace, dezinformace, to je příklad toho, co nacházíme na internetu. My děláme totiž to, že monitorujeme internet. Je tam mnoho výjevů protiuprchlických Zahrává si to s lidskými emocemi, většinou se jedná o totální lži, ale mnohé jsou také manipulovány. V nedávné době, také v 2015, jsme viděli následují. Jaroslav Kačinský, šéf eh, práva spravedlnosti, uváděli, že sem eh, uprchlíci vnášejí různé nemoci. My, jsme homogenní společnost a obáváme se všeho nového a proto tento posuj vůči uprchlíkům trošku eh, Propaganda tam eh, vždy dává tváře lidí, které neznáme, těchto uprchlíků. Dokonce včera eh, fake news, my proti tomu bojujeme jako keyboard warriors s tím, že nepokoje existují, že jsou nové nepokoje, mezi uprchlíky u nás, což je úplný nesmysl, ale eh, rozšířilo se to virálně na internetu. Další eh, věci. 2017 eh, oblast šaria a no-go zóny. Od roku 2017 to slycháme často, opakují to politici, eh, vidíme to v médiích, mnozí ho, využívají příkladu Švédska a jednoduše lžou o tom, co se děje ve Švédsku s tím, že každý den je znásilněno 13 osob minimálně uprchlíky. Eh, takže pokud jde o Evropskou unii, my monitorujeme internet a také, ale ehm, provozujeme eh, další slíšení, průzkumy ohledně EU. My se snažíme zjistit, co si myslí lidé o Evropské unii a 87% komentářů ze strany uživatelů internetu bylo negativních. Ale když jsme se na to udělali podrobně a hlouběji, tak jsme zjistili, že i ty jsou fake. Jak už jsem říkala, Polsko je proevropská země, ale 87% názorů na EU je negativních, ale my když se zamyslíme, myslíme eh, nad tím, kde lidé dohledávají informace, jak je to většinou internet, takže se můžete dohledat cokoliv, včetně toho, o co Evropské unii a dostanete fejkové informace. Ehm, to je jedna věc, která také zazněla, že Polsko platí do rozpočtu EU více než naopak. Když si to zagooglujete z polských stránek, tak většina údajů uvádí, že tak je to pravda, ale je to fake a teď bych vám ráda ukázala nejpopulárnější témata v Polsku a to je eh, monitorování, na kterém my pracujeme. My, my totiž eh, pracujeme na zprávě dezinformací před parlamentními volbami v Polsku. Bude eh, připravena na konci listopadu tato zpráva a vidíme, že tyto informace hm, se týkají většinou LGBT, antisemitismu, cizinců, a většinou uprchlíků, co jsem říkala, a ekologie, jak, ať už se jedná klimatické změny hm, a hm, tak ty katastrofy související s kanalizací v, ve Varšavě, Máme také monitorovací jednotku, monitorujeme nejenom to, co se děje v Polsku, ale ve Spojeném království v Německu. Je to také velice důležité se na to podívat z zastřešující perspektivy, protože v mnohých zemích e, ta témata dezinformační jsou podobná. V Německu taky máme cizince, máme také ekology, máme také imigranty a svobodu projevu. A nejpopulárnější tématy v Spojeném království jsou jsou volby, antisemitismus, imigranti, eh, lidové hlasování a ehm, volební pakty. Pochopitelně, co se tam děje, tak tam je celá řada fake news. Náš analytik ze Spojené království říká, že lepší si položit otázky, že eh, ohledně toho, kde není fake news, tak jediná místa jsou sport a počasí. Máme problém eh, s fake news. Populisté toho využívají především pokud jde třeba o LGBT, uvádějí, že Evropská unie je vlastně duhová záležitost, eh, omlouvám se za citaci, ale tu pocházejí všechny špatné věci a když tomu nezabráníme, tak jednoduše postoje eh, lidí se změní nejenom v Polsku, ale i všude jinde. Nový Teď se zaměřím na nového nepřítele v Polsku. Je to věc virální eh, od února LGBTQIA. V médiích vidíte eh, ten trafik, vidí, jedná se především o celkové pocity ohledně této komunity. Eh, Vypadá to neutrálně, ale my jsme zašli eh, do hloubky. Není to neutrální, je to velmi negativní, ale jednoduše to nevyužívá těch slov, eh, které předpokládáme, že jsou negativní. Takže skutečně eh, je to velký objem negativních projevů na téma této komunity. Ten dosah je ohromný největší objem eh, v červenci, pak vám ukážu, co se v Polsku stalo. Bylo to až 400 milionů projevů a shlednutí ohledně eh, této komunity. A tady vidíte eh, klíčová slova, co uživatelé internetu říkají na téma lidí z minorit. Většinou se to týká pedofilie, mnozí také se vyjadřují k sexualizaci e, dětí ze strany a komunity. Tomu ale nedochází e, pouze v sociálních médiích, ale i v normálních médiích. 11. října v pátek proběhla reportáž, to byly dva dny před našimi volbami a, a to bylo opravdu v tom období, kdy se nejvíc lidé dívají na televizi, bylo to v 8, v 8.30 Polsko hrálo fotbal, pochopitelně ta reportáž byla manipulovaná, byly tam informace o tom, že něco se děje v Polsku, nebylo to pravda, dělo se to někde úplně jinde a LGBTQ komunity údajně eh, platí některým lidem, aby se k ním připojili nebo podobně. Eh, rychle hm, skončím Uprostřed vidíte fotomontáž zástupce starosty Varšavy, který je otevřeně gay a oni ho dali na takovéto foto, takže tady je hate speech této komunity. 22. až 29. července hm, proběhl Pride v Bělistoku a policie věděli, že, věděla, že dojde k nepokojům, eh, připravovali se na útoky a skutečně došlo na mnoho brutálních útoků. V neposlední řadě musím doplnit, že hate speech eh, je věc, ke které průběžně dochází a s tím souvisí celá řada problémů, to už tady padlo. Jedním z důvodů hate speech je také atentát na Pavla Adamiče, starostu Gdaňsku, kdy eh, na jeho téma padlo 1773 negativních eh, názorů v médiích, aspoň pětkrát denně. Mnohokrát děkuji, děkuji za vaši prezentaci velice podrobnou. Ale prosím, eh, myňte, myslete na to, že jste tady čtyři a pak budeme mít ještě diskusy, takže prosím, abyste se trošku omezovali. Teď má slovo pan Diego Naranjo, který zastupuje European Digital Rights EDR. Vážení členové, vážení hosté, my máme vlastně 42 různých neziskovek a myslím si, že pokud jde o hate speech, můžeme říci, že nenávidíme hate speech, milujeme svobodný, svobodnou speech, svobodné projev. A já se vám budu snažit rychle vysvětlit, co děláme. Pokud jde o politi- kontext. Pořád je tady politický tlak na větší odpovědnosti, eh, na, co se týče platform. Eh, aby sledovali eh, obsah, eh, který je online. Pak jsou tady, pak jde, máme tady směrnici e-commerce o evropském obchodování CD, která by, a pak je tady vertikální legislativa, jako je směrnice autorských právech o chova, etickém kodexu a podobného. Ale zdá se, že tady není pořádná důkladné vyhodnocení všech těchto iniciativ zákonných na lidská práva. Čili zatím ještě nemáme žádná hodnotná data, což připustila i komise. Když ponecháme stranou právní eh, rámec. Vidíme tady také, že jsou různé zdroje mezi dezinformací. Někdy to pochází od oficiálních eh, producentů, jako jsou Fox News, eh, nebo například eh, Spanish, Fox ve Španělsku řekl, že se vyjadřuje různě o uprchlících. Pak eh, samozřejmě se dostáváme k hate speech. To je vlastně velice malý zlomek toho, co je na internetu. Většinou vlastně eh, jsou to takové eh, projevy, kdy se směšují vlastně signály, které vycházejí z tradičních zdrojů a tak nějak se to spojuje, protože se snaží získávat podporu pro své věci. Samozřejmě, že to všechno vede potom k šíření xenofobie, zimy, antisemitismus a všechno to podporuje antidemokratické strany na evropské i národní úrovni. Jsou tady dvě problémy, protože je těžké, aby právní stát se přizpůsoboval novým technologiím a pak je tady také business model nových internetových služeb. Pokud jde o problému právního státu každých 60 vteřin. Je tady 3 milionů nových zpráv na Facebooku, 448 tisíc tweetů a je to prostě obrovské množství informací, takže je nesmírně těžké to všechno strávit. A není možné manuálně zkontrolovat každý tento obsah. A co se pak tedy stává? Většina rozhodnutí činí soukromé společnosti, soukromé subjekty a jejich rozhodnutí vycházejí z kontraktu služeb, které poskytují. Takže často se odstraňují zprávy velmi arbitrálním, svévolným způsobem. Často jsou tady diskriminační rozhodnutí a standardy eh, často vycházejí z americké legislativy a kultury. Myslím si, že je také docela eh, zajímavé, jak eh, Eh, vlastně to ovlivňuje hlavně levicové názory, tento hate speech. Eh, například eh, Women on Witch, ty, ty byly blokováni na YouTube před referendum o potratech v Irsku. To svědčí o tom, jaký je tady dopad na určité skupiny, které jsou pak diskriminovány, jako jsou LGBT, ženy, migranti a podobně. Tento problém často eh, se dále umocňuje snahou eh, kontrolovat online eh, obsah, dělat různé filtry a podobně. A, ale Chybí nám tady podpatřičné šetření, žádný sběr dat a skutečné znalosti o tom, jaký je tam um, obsah je tady mnoho rizik spojené s takovými filtry, protože někdy se potom celá legitimní projevy odstraňují prostřednictvím těchto technologií. Pak je tady další problém a ten je možná ještě obtížnější k řešení, že tady chybí harmonizovaná definice toho, co to je nenávistný projev. Jednu zprávu financovala Evropská komise, Mandolova zpráva, a ta zjistila, že jsou velké disparity mezi legislativou eh, v, mezi členskými státy v Evropské unii bez eh, ohledu na harmonizační pokusy. Pokud jde o ten biznis, podnikatelský model, většinou ehm, to není ani tolik spojeno se samotným obsahem, ale spíše důležitý je, jaký dosah může mít ten obsah. Většina internetových společností mají velké zisky právě prostřednictvím eh, různých komerčních reklam. A a ty to eh, ty, ty potom vlastně ty, ty si plní naše eh, eh, kapsy tím, že sledují, jak často je sledujeme my, kolik času trávíme na jejich platformách. Generální ředitel Netflix řekl, kdo je jejich hlavní Eh, hlavní eh, v konkurenci. Nejsou to jiné podobné společnosti. Pokud jde o YouTube, pak čím provokativnější je obsah, tím větší pozornost získává podle výzkumu tím větší jsou potom samozřejmě zisky, které taková platforma má. Pro levicově zaměřové eh, osoby, ty jsou samozřejmě více eh, přitahovány těmi extrémně levicovými eh, stránkami a zase naopak ti, kdo jsou pravicově ho zaměření, jdou potom na tu extremistickou pravicovou stránku. A Čili pak to vede k dalším dezinformacím. Tyto eh, společnosti pak mají zájem na tom, aby ty dezinformace byly ještě větší, protože tím pádem eh, bude větší sledovanost a tím pádem budou mít větší úspěch reklamy a budou mít větší eh, zisky z prodejů. Eh, pak je tady ale také něco eh, pozitivního, eh, myslím tím i to, co dělá třeba Rada Evropy. Politický přístup je, že se zatím spíše zaměřujeme na symptomy a nikoliv na kořeny tohoto problému. Řešení je daleko obtížnější než jenom nějaké, nějaké komuniké protisk, které se stahuje k hate speech. Řešení musí znamenat, že eh, eh, že nebudeme se smířovat s tím, že mainstreamovým se stává hate speech, což někdy vidíme například i ve Španělsku. Musíme se snažit o větší pluralitu médií. Samozřejmě jsou případy, kde je opravdu třeba trestat. Případy hate speech, například eh, pokud by tady bylo veřejné vybízení k k eh, genocidě nebo podobně. Ale jinak musíme samozřejmě vždycky brát v úvahu, kdo je řečníkem, kdo něco přednáší, zda je to politik, zda je to umělec, v jakém kontextu hovoří, s jakým záměrem, jaká je závažnost dělení a jaká je pravděpodobnost, že taková slova by ve skutečnosti vedla ke diskriminaci třeba konkrétní skupiny lidí. Co můžeme dělat. Měli bychom zajišťovat interoperabilitu, aby každý mohl opustit určitou platformu, používal jiné, ne aby byli při, jaksi připoutáni jenom k těm hlavním platformám. Já mám jenom 10 minut a tak eh, to stihnu. Eh, Myslím, že musíme hledat i další způsoby prevence eh, v dezinformaci. U nás zase budou volby a musíme se snažit, aby extrémní pravice zůstala v tmavém koutě historie, kam patří. Děkuji. Děkuji vám, pane Naracho, stihl jste to v čase, za, čím vás, za co vám velice děkujeme. Teď má slovo pan Daniel Milo, nebo Milo, nevím, jak to mám vyslovit který zastupuje eh, Policy Institute Globsec. 10 minut maximálně. Vážení poslanci, dámy a pánové, já jsem výzkumník eh, na Globseku, což je think tank ve střední Evropě. Řešíme otázky zahraniční politiky, ale také zkoumáme dopady dezinformace v naší společnosti. Slovensko je na východu EU, sousedíme s Ukrajinou a díky této blízkosti jsme zazni- zaznamenali tuto vlnu fake news ještě dříve než jiné země na západě EU. Od roku 2014 kdy vrcholé boje na Ukrajině, tak takové to fake news se skutečně rozrostly na celých eh, na mnoha úrovních, ať už je to v médiích, tak v časopisech a tak dále. My naštěstí na Slovensku jsme se poučili díky autoritativnímu režimu Vladimíra Mečara v 90. letech, který eh, téměř zastavil naše přistoupení k EU a NATO. Média hrála významnou roli v boji za demokracii a rád zastupuji a jsem hrdý na to, že zastupuji Globsek, který je předním zástupcem boje proti fake news v Evropě. Proti čemu musíme bojovat? Začnu citátem. Za vším stojí žid. Já nechci toto etnikum eh, urážet, jsou dovední a ambiciozní, zvláště pokud je o ně a o jejich obchodní zájmy a ty jsou vždy eh, velké, miliony dolarů a kontrola nad celými zeměmi. Proč eh, bojovat, když můžete stejného cíle dosáhnout eh, jinými prostředky manipulací lidí? Myslíte si, že je to z Mein Kampfu nebo z nějakého jiného historického antisemitského pamfletu? Ne, je z Slovenska z ledna roku 2019 a pokračuje takto prezidentské volby, parlamentní volby a volby do Národního parlamentu na Slovensku. Pojďme si snaž, pokusit schrnout nějaké fakta. Oni, židé, mají velkou moc, protože řídí mainstreamová média a mohou ovlivňovat lidi tak, aby hlasovali pro kandidáty, kteří by neměli šanci v běžné zemi. Toto je eh, citát eh, z Facebooku jednoho outletu, jehož vlastník často jezdí eh, do Ruska, jsou, stýká se s velvyslancem Ruska u nás a dokonce sfotoshopovali Zuzanu Čaputovou tak, aby vypadala více židovsky. A jak vidíte, jedná se o opravdu velký fake. V přípravách na evropské volby byl vytvořen akční plán proti fake news, dále byl podepsán kodex eh, související také s transparentností a mnohé organizace monitorující um, integritu voleb, eh, naznačili, jaké v tom systému jsou mezery, protože eh, významné no, operace provozujícím různými eh, operátory a zahraničními mocnostmi prošly bez povšimnutí. Ať už se to týká 500 facebookových stránek s falešnými informacemi nebo s použitím různých manipulací pro, s Eh, populistických skupin s dosahem 6 milionů eh, Evropanů nebo au automatizovaný AFD profil, který identifikovali eh, německá vysílání. A takovýchto případů je opravdu mnoho, ale je to jenom vrchol ledovce. Vzhledem k omezeným zdrojům můžeme identifikovat pouze několik příkladů, ale je to právě uh, cíl těchto operací změnit názory lidí, postoje lidí a jejich pre- politické preference. Bohužel Dezinformace a tyto operace nejsou jediným nástrojem zasahování do demokratických procesů, ať už se jedná o volnou síť ultrapravicových aktérů i ze Spojených států a Evropy, tak, že se sejdou a vytvářejí hnutí, jako Steve Bannon tady z Marii Lepenovou, anebo špinavé peníze z Ruska, které financují, eh, dejme tomu, La Ligu v Itálii a cíl je ale pořád stejný. Sabotáž eh, a narušování a porušování svobodných voleb v Evropě. Ještě k tomu eh, doplním psychokolaps a paramilitantní organizace. Znáte asi noční vlky. Je to organizace, která dostává miliony rublů eh, z rozpočtu, aby jeli eh, z Moskvy do Berlína a takto oslavili eh, druhou světovou válku. Ano, jistě kvitujeme s povděkem vítězství rudé armády, ale tato skupina šíří pro Rusku ruské poselství a legitimizují eh, akce na Krymu a Ukrajině. Co není známe, že tato skupina a její členové byli eh, zapojeni také v ukrajinských armádách, financovali separatisty v Doněcku a Luhansku a tady je několik hm, fotografií, které vidíte, eh, které to dokazují, ale asi ne všichni z vás vědí, že mají dokonce Evropskou centrálu na Slovensku eh, v vesnici asi 70 km od Bratislavy. Jejich vůdce se nechal um, představit Putinovi, um, potřásl mu rukou, jak vidíte. A myslím si ale, že to nesouvisí s aktivitami v Evropě. A nebo ano, asi vás nepřekvapí, že tato centrála, takzvaná Evropská centrála nočních vlků na Slovensku, se používá jakožto cvičiště, které využívají i další slovenští militaristické skupiny, kde dokonce využívají obrněných vozidel tohoto typu. Říkáte si asi, proč vám to ukazuji, jak vztahy to má k tématu. Všechny tyto aktivity jsou součástí daleko větší skládačky, ať už se jedná o kybernetické útoky, doxing, eh, internetové, psychologicky zaměřené operace, všechny prvky do sebe zapadají v rámci takových hybridních hrozeb. A tím, že je nakombinujeme do jedné koherentního operace, tak dosáhnete cílů, kterých byste jinak nedosáhli. A tomu my čelíme. Je to velmi dobře organizované úsilí, dobře financované hm, nejenom Ruskem, ale i Čínou aby eh, narušili naší společnost, dezinformační kampaně, kybernetické útoky um, a další věci. A jsem rád, že Evropský parlament odhlasoval rezoluci na toto téma 4. října o um, dezinformacích a zasahování do voleb. Ale eh, bereme tuto otázku dostatečně vážně hybridní hrozby nebo Evropské centrum eh, pro hybridní eh, hrozby v Helsinkách. Je, je toho více, já nevím, ale jestli prostě zvládají tyto výzvy, tyto problémy. Krátké porovnání. Pokud porovnáváme Eh, zdroje, které Rusko vynakládá na státní média a srovnáme to se zdroji, které máme k dispozici pro eh, vyvrácení fake news, tak zjistíte, ten, jak velký rozdíl to je. 1,3 miliard eur. To je oficiální rozpočet Ruské federace na příští rok. A v Evropské unii se na to využívá 5 milionů. Jak myslíte si, že můžeme v této konfrontaci zvítězit? Takže praktická doporučení. V prvé řadě Politickou prioritou by měla být ochrana integrity EU airlines prostoru. Měl by se uzevřít mezery v volebních kampaních a finanční legislativě s tím související. Také zajistit uh, přístup na SM platformy pro volební reklamu. Dále začlenit politickou eh, reklamu na fact-checking ze strany Facebooku. Eh, dále poměřování inovativních řešení a dopadu. Eh, a ještě na závěr několik příkladů aktivit Eh, které byly vytvořeny v malé zemi pěti milionů obyvatel, ale může to možná použít jako inspiraci pro jiné země, protože eh, spiklenci konspirativní teorie vlastně neunikají. Chtějí, eh, je třeba chránit klienty před afilací k takovýmto stránkám. Dalším příkladem je checkbot eh, Facebooku. Je to komunikační bod, který ověřuje i komunikační zdroje, informační zdroje, další obsah na sociálních médiích. Je to srozumitelné i v lokálních jazycích. Musíme myslet totiž globálně a vytvářet nová inovativní řešení. Eh, Teď ještě jsem měl video připravené, ale údajně k němu není k dispozici zvuk. Děkuji. That was good enough, for sure. Now... Děkuji, to určitě úplně stačilo. Teď přejdeme ke čtvrté člence panelu. Bude to paní Hugen Dubel, která zastupuje ILGA Europe. Máte slovo a maximálně 10 minut, prosím. Ano, mnohokrát děkuji. Jmenuji se Katrin Hugendubel a jsem Advocacy Director ILGA Europe, což je eh, evropská síť organizací LGBTI a pracujeme v Evropě a Střední Asie a snažíme se chránit tyto lidi. Velice vás děkuji za pozvání. Vím, že je pozdě, já se vynasnažím být stručná, ale ještě jednou vám děkuji za pozvání. Chtěla bych start tím, začít tím, že řeknu jedno jasně. Je je to Organizace pro ochranu lidských práv. Z našeho hlediska svoboda projevu a vyjadřování je hlavním uhelným kamenem demokracii. Tady je značné zmatení v diskusi o hate speech a svobodě projevu. Velice často toto zmatení je zvyšování těmi, kdo se snaží šířit nenávist a diskriminovat. Svobodný projev je základním lidským právem, je to uhelný kámen demokracie. A když hovoříme o nenávistných projevech, o hate speech, pak eh, se nejedná o různá názory a svobodu projevu, ale o podněcování k násilí a k nenávisti. Hate speech je úmyslné nebo neúmyslné veřejné diskriminační prohlášení, úmyslné podněcování k násilí nebo k nenávisti a k segregaci určité skupiny na základě sexuální orientace, eh, sexuálních charakteristik a tak dále, pokud hovoříme o LGBTI. Hate speech nejenom vyjadřuje nějaké názory nebo dissent, ale podporuje strach, eh, zastrašování, obtěžování jednotlivců, což může vést k závažným porušováním lidské eh, důstojnosti, může to vést k k depresi, k sebevražedným pokusům při obětí, ale zaměřuje se nejenom na jednotlivce, zaměřuje se také na komunitu osob jako takovou. A ve virtuálním světě internetu, o čemž teď zrovna hovoříme, kde se informace velice rychle rozvíjejí, e, e, e, rychle rozšiřují, roste i nenávist, daří se jí. Už tady jsme slyšeli od předchozího řečníka, co můžeme dělat, abychom bojovali proti nenávisti na internetu. Jako evropská síť LGBTI vidíme, že tady narůstá nenávistná retorita a to se převádí na skutečnou násilí a skutečnou nenávist, která potom poškozuje lidí po celé Evropě. To je důležité vědět. Hovoříme o nenávistných prohlášeních, ale to znamená, že už se lidé necítí bezpeční, protože lidé mají co dělat se skutečným násilím, s ním se setkávají v běžném životě. A je také důležité, eh, to zmínit, protože je to velmi znepokojivé. Virtuální je současně i skutečným. Vidíme, že narůstá nenávistná retorika v předvolebních kampaních, politických diskusích, ve veřejných diskusích. Menšiny eh, se často stávají obětními be- beránky. Například tak se stalo v případě uprchlíků před v, v, v, v volební eh, kampani v Polsku před několika lety. Dnes je to LGBTI, která se teď dostává do mm, středu pozornosti a narůstá návislost a mm, podněcuje se k násilím. 69 komunity a měst mě v Polsku se prohlásilo za zóny bez LGBT a to by mělo být opravdu znepokojivé, mělo by nás to probudit. Vidíme nárůst eh, honopofobního a transfobního násilí, což vidíme také z výsledků eh, průzkumu ve Spojeném království a tento týden i ve Finsku. Transgenderové práva jsou napadena a tak jsou lidé v denním životě ohrožováni. Ve Spojeném království už se, tato, se to stává natolik násilím, že teď je akce. LGBT organizované musí ochraňovat bezpečnostní síly. Také se ukazuje, že už v roce 2019 bylo více takových trestných činů za prvních šest měsíců v Německu, než tomu bylo eh, za celou dobu od roku 2013. A to je trend v celé Evropě. Jsou tady rozdíly, pokud jde o rozsah násilí, o počet incidentů, ale je to něco, co je bohužel eh, společnou hrozbou nárůst populistických a extremistických politických eh, sil vedlo k tomu, že se jakoby normalizovalo použití hate speech, eh, což, eh, jak jsme viděli, opakovaně vede k fyzickému násilí. A musíme si také ujasnit, že na, tak, na, na útoky na LGBTI komunitu nikdy nepřestaly, že je to součástí naší každodenní práce, kterou se zabýváme, abychom proti tomu bojovali. Ale už v předchozím panelu jsme slyšeli, že teď je situace daleko horší než dříve. Pro nás v roce 2019 se hodně změnilo to, že jsou tyto eh, události častější, násilí je větší a že se odehrávají také na místech v komunitách, kde jsme se zatím cítili bezpeční. neexistuje jedna odpověď, jediná odpověď, jak na tento stále znepokojivější jev reagovat. Incidenty jsou mezinárodní se své podstaty, pokud je to hate, která se šíří online a pak se to objevuje i jinde, protože to probíhá přes servery, které jsou v různých eh, místech a legální, právní, politické, praktické důsledky jsou obrovské vzhledem k tomu, že tady úplně není jasné, jaká jurisdikce je platí a jakým způsobem je možné podporovat eh, objevy, oběti. Často eh, slyšíme, že to, co je nezákonné v reálném životě, mělo by být nezákonné i na internetu. Ale když se podíváme na um, nenávist vůči LGBTI, pak tady začíná problém, protože neexistuje žádná evropská legislativa, která by zavazovala všechny členské státy, aby takovouto hate speech eh, trestně stíhali eh, a takové trestné činnosti. Je tady rámcové rozhodnutí, eh, které z roku 2008, které zavazuje členské státy, aby motivaci, motivování k rasistickým a xenofobním trestným činům trestali. Ale toto rámcové rozhodnutí se netýká týká the hate speech a trestné činnosti spojené s fobií vůči LGBTI. Na národní úrovni sedm členských států nemají sexuální orientaci eh, pokládánu za přitěžující faktor ve své legislativě. A 15 členských států tak ne, nezahrnuli eh, identitu genderu. Mám tady eh, také mapu, duhovou mapu, kdež hodnotíme, jak jsou práva LGBTI komunity chráněna v kterých státech. Legislace, legislativa vytváří kulturu a sděluje nám, v jaké společnosti chceme mít a být. A pokud chceme hovořit o tom, jak řešit problémy hate speech na internetu a mimo internet, musíme hovořit také o právním ránku. Jestliže například eh, vláda zahrne eh, eh, toto do eh, své legislativy, pak se jasně staví proti takové nenávisti a umožňují také, aby se to dále stíhalo, aby takové projevy byly stíhány. Chtěla bych jenom uvést jeden příklad, protože už tady byl jeden příklad polské televize. Další příklad je z roku 2018, bylo to před referendem o no, definici rodin v Rumunsku. Tam byla reklama eh, z, na rumunské televizi, eh, byla tam skupina PSD, která z, eh, z, z, jak se řekla, že referendum je o rovnosti v, ve sňatku a, e, e, a vlastně e, se tady hovoří o tom, že vlastně LGBTI jsou nižší, jsou inferiorní vůči těm, kdo jsou v svazku heterogenním. A pak následovala stížnost ze strany rumunských členských organizací, ale s tou se nic nedělalo. Politikové Ehm, handicapované osoby, transexuální a mnozí další si velice uvědomují, jak narůstá hate speech na internetu a mimo internet. Co tedy je třeba udělat? Musíme zajistit právní ochranu a prosazování zákonů proti eh, eh, těm, těmto nenávistným projevům. A eh, je třeba patřičně eh, eh, řešit různé typy obsahu online a je, je třeba různým způsobem třeba na to reagovat. Měla by ty být také dedikovaná legislativní opatření, ale často se tam nezmiňuje předpojatost Eh, potřebujeme politické vedení. Politici se musí vyjadřovat proti nenávisti a musíme také dávat pozor, abychom eh, nespadli do eh, falešných diskusí o svobodě projevu. To musíme hájet. Ale momentálně se setkáváme s tím, že se zneužívá jazyk lidských práv, že tak činí určité organizace a síly, které se snaží diskriminovat lidská práva, a to nejenom LGBTI osob, ale i ženy, Eh, sexuální práva a snaží se takto diskriminovat i práva jiných menšin. Pokud jde o online nenávisti, pak je tady určitě ta eh, snaha něco řešit, ale ty snahy jsou velmi různé a proto je třeba pokračovat v diskusích s vámi, politiky, s aktivisty, s občany, s představiteli, kteří jsou tady na tomto panelu. Musíme dále přistupovat eh, k, dále se snažit o efektivní opatření opatření společně. Internetová gramotnost a edukace bude v této konverzaci také nesmírně důležitá. A myslím si opravdu, že to není příliš dramatické po té, co jsem si vyslechla oba panelisty dnes odpoledne, že opravdu eh, máme před sebou velice znepokojivý nárůst nenávisti. Jsme na křižovatce a politické vedení i Evropského parlamentu a Evropské komise má klíčový význam, abychom zastavili tuto nenávist a abychom ustavili legislativní a politická opatření, která by nám umožňovala eh, efektivně bojovat proti nenávisti online i offline. Teď je tady eh, seznam členů, kteří by rádi kladli dotazy Eh, panelistům. Pokud máte zájem, prosím, zvedněte ruku, přihlašte se. Okay, you take note. Pelletier and Tang. Yeah, but I understand that the, uh, you also too. You want to? Vy také? Komise by se údajně ráda také vyjádřila, takže pokud je tady zástupce komise, tak prosím um, krátké vyjádření, abychom měli dost času pro poslance, protože se tady hlásí opravdu hodně lidí. Takže opravdu stručně, prosím, komise. Mnohokrát děkuji. K této otázce hate speech Předám pak slovo kolegyni ohledně dezinformací. Slyšeli jsme, že hate speech je čím dál tím větší problém, eh, který je jaksi normalizovaný a mm, musíme mít na paměti naši minulost a být vdělí, protože v té pyramidě, pokud se nám dostane už hate speech do společnosti, tak to je varovný signál, který se musí brát vážně. Na úrovni EU jsme museli využít všech nástrojů eh, pro boj proti hate speech. Pochopitelně máme rámcové eh, rozhodnutí pro eh, rasismus a xenofobii, který ukládá povinnost státům trestně stíhat vyzývání k nenávisti na základě určitých charakteristik. Tento typ projevu by se měl odlišovat od projevu, který je eh, urážlivý, ale je vlastně chráněný eh, svobodou vyjadřování a musí se řešit jinak eh, než trestním stíháním. Ale pravidla jsou pouze užitečná, pokud mají dobrou implementaci. Takže Komise velice aktivně pracuje s členskými státy, abychom zjistili, jak zajistit efektivní vyšetřování a provádění takovéto legislativy na místě. A to děláme v kontextu eh, skupiny na vysoké úrovni pro rasismus, xenofobii a jiné eh, aspekty netolerance. Nicméně prostředí sociálních médií je eh, velmi důležité pro nelegální hate speech a eh, takovéto pokusy o prošetřování a trestní stíhání musí být doplněny konkrétními kroky, aby i sociální mediální platformy dělaly, co je v jejich silách, aby odstranili hate speech, pokud jsou o tom informováni. O kodexu chování proti hate speech, co už přijímali Facebook, Twitter, YouTube a Microsoft, se zavázaly tyto společnosti, že budou promptně uh, jednat do 24 hodin od oznámení že ho odstraní tento hate speech, pokud ho budou považovat za nelegální. Také pracujeme s občanskou společností, abychom otancovali, jak takovýto kodex v praxi funguje. A naše monitorování naznačilo průběžně dobrý pokrok, došlo k navýšení eh, počtu odstranění. Hodnocení z roku 2019, aktuální hodnocení teď naznačuje, že společnosti odstraňují 72% veškerých notifikací, veškerých oznámeních porušení oproti 20% v roce 2016. Ale myslím si, že největší úspěch kodexu chování je spolupráce mezi občanskou společností, IT platformami a členskými státy a budeme se těšit na jeho pokračování. Děkuji. Ještě je tady další zástupce komise. Opravdu stručně. Stru... Máme tady 15 členů. Dopoledne jsme to protáhli o půl hodiny. My jsme protáhli na schůzku koordinátorů. Byli jsme tady půl hodiny bez tlumočníku a nechceme to zopakovat. Ještě praktický kodex o desinformacích je to o, o, rok staré, podepsali to hlavní onlineové platformy a zastupci Eh, reklamních společností a komise je nyní mm, v procesu hodnocení pokroku, dosaženého pokroku. Sebehodnocení, které vypracovávají signatáři, naznačují, že je tady větší transparentnost ohledně politik sociálních platform pro boj proti dezinformacím. Máme více informací teď o jejich krocích pro omezení eh, boje proti zasahováním, ale konkrétní kroky a spolupráce komunity jsou zásadní. Transparentnost, eh, reklam a boj proti eh, fake účtům a tak dále jsou věci, kde kroky jsou Eh, více viditelné. To je také otázka, která souvisí s monitoring ve světle evropských parlamentních volech. Někde ovšem eh, eh, kroky pokulhávají, implementace politik ještě neplatí na celou unii. Příkladem selhání je spolupráce s organizacemi pro fact-checking. Také nedořešená otázka je přístup k online Eh, platformám ohledně přeskumu politik, které eh, zavádějí tyto platformy, spoleháme pouze na jejich sebehodnocení. A proč eh, musí na tom dále pracovat? My čekáme na nadcházející observatoři, že prostřednictvím Eh, evropského programu této observatoře bude eh, více funkční, eh, budou detekovat informační kampaně, také budou vytvářet podmínky pro legální přístup k údajům v souladu s pravidly pro ochranu údajů. Způsob, jak přístupu k datům umožní lepší mm, přístup k platformám, a včetně jejich algoritmů a Kom, hodnocení komise bude pokračovat v následujících měsících. Toto hodnocení zohlední mm, práci nezávislých třetích stran, dezignovaných signatáři, také komisí a zpráva vypracovanou eh, úřadem ERGA a také zpráva ohledně voleb do Evropského parlamenta z roku 2019. Zohodnocení by mělo být k dispozici v roce 2020. Pokud to bude neuspokojivé, tak komise může navrhnout dalšího opatření, včetně regulatorního eh, charakteru s ohledem eh, na ochranu svobodu projevu. Situace je následující. 15 členů a 4 panelisté. Budete se prosím snažit eh, klást otázku za jednu minutu, položit otázku za jednu minutu, aby se na všechny dostalo tak dobře, tak začínáme. Nejprve pan Rkvesa. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také všem přednášejícím. Nemám otázku, ale spíše takovou poznámku k tomu, co jsme dnes se doslechli. Myslím si, že veškeré dnešní projevy ukázaly, Eh, ty různé dimenze fenoménu štvavých projevů, se kterými se musíme zabývat, dezinformace, mm, zahraniční měšování do volebních procesů, do diskusních procesů všeobecně a také způsob boje proti hate speechu, proti hate speech, tedy proti těm štvavým projevům. Je to spojeno samozřejmě ta problematika s mnoha negativními aspekty, které jsou propojeny. Ti, kteří financují dezinformační kampaně, podporují také štvavé projevy a odmítání osob, které jsou nějakým způsobem jiné. My tady, jakožto Evropský parlament, jakožto instituce, stojíme před dvěma významy. Musíme připravit více úrovňovou holistickou strategii pro zvládání tohoto fenoménu. Musíme hájit investigativní novináře, svobodu tisku a zároveň ovšem bojovat proti štvavým projevům a proti dezinformacím. Tady bylo na podu řečeno, že vy jste proti té oficiální státem nařízené pravdě je třeba mít svobodný názor, ale musí to být v rámci zachovávání lidských práv. Není možné, aby svoboda informací dovolila, že si někdo vymyslí něco, co není vůbec pravda. Děkuji. Paní, a ry, paní Ryba. Dobré odpoledne, ráda bych tady otevřela znovu jeden bod, o kterém hovořil pan Milo jak mohou státy autoritářský způsob vládnutí využít k tomu, že lidé se nemohou informovat. Například ve Španělsku byl vydán zatykáč v tom smyslu, že měla být zablokována jistá webová stránka, což je ovšem digitální platforma, která umožňuje pokojenou mobilizaci občanů, když tedy nyní jsou takovýmto způsobem blokovány platformy, které hájí mobilní pro, legitimní protesty občanů, tak to je také porušení práva na združování a práva na svobodu projevu. Eh, Amnesty International již na to poukázala, že to je zneužívání a že takto dochází k cenzuře politicky jinak smýšlejících, kteří jsou zároveň obměňováni se terorismu to se týká i dalších osob, například umělců, kteří se prostřednictvím Twitteru vyjadří kriticky. A to není vše. Včera socialistická vláda Pedra se přijala zákon, který umožňuje vládě blokovat eh, webové stránky a sítě bez nařízení soudu v případě, že je ohrožen veřejný pořádek. To je velice nebezpečná tendence a Chci se vás tedy zeptat, co si myslíte o tom dekretu vládu, který tedy umožňuje vládě, aby blokovala mm, webové stránky bez nařízení soudu. A co doporučujete pro to, abychom dosáhli toho, že Evropská komise a Evropský parlament bude moci efektivně chránit občany před takovýmito útoky na svobodu smýšlení a projektu. Paní Adamovič, eh, já vám děkuji, děkuji panelistům za jejich eh, projevy, za jejich příklady a mám otázku na paní Mazurkěvič. Jakou úlohu mohou sehrávat nevládní organizace v boji proti dezinformacím a hate speech? Jak můžeme posílit činnost těchto organizací a co může jim pomoci, aby dosahovaly synergie mezi činnosti na úrovni eh, nevládních organizací a také iniciativ, občanských iniciativ z dola. A jak hodnotíte současnou výměnu eh, nejlepších praxí, pokud jde o boj proti hate speech a dezinformacím? Děkuji. Paní Keller. Euh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych tady chtěla pozdravit naše panelisty, kteří nám poskytli takové světectví o tom, jak situace vypadá. Chci říct, že mám obrovský respekt a uznání vůči vaší činnosti, která se týká zabraňování nenávistných projevů. Musím říci, že tato svoboda projevu bohužel také vedla to, že se odstranily veškeré bariéry, bariéry a máme tady skutečně netolerovatelný disfurs a jeho velice rychlé šíření. Týká se to zejména minorit, LGBTI a to připomíná ty nejčernější stránky evropské historie. Já osobně jsem velice proto, aby platformy nesly silnou odpovědnost za to, že musí velice rychle rychle stahovat takové nevhodné obsahy. A samozřejmě musíme vyvážit svobodu projevu a to rychlé stažení takovýchto štvavých obsahů. Musí to tedy dělat platformy. Je třeba zavést takovou tu povinnost, ale dále třeba pak také mít supervizi, ty platformy kontrolovat. Za to dělají. Druhá věc, já jsem hovořila s občany a mnoho občanů mi vyprávělo o tom, že dezinformace a manipulace skutečně už jsou ve volebních procesech zakotveny a spochybňují potom volební výsledky, manipulují volební výsledky. Tam se máte také nějaké takové signály toho, že se něco takového děje? Jaký je váš názor? Děkuji, paní Fox. Jsi Fox? Paní Fox, máte slovo. Já nesnáším antisemitismus ani antidemokratické liberatorianské politiky. Já mám v sobě spoustu eh, nenávisti, měla by být eh, předmětem cenzury. Já se obávám, že jednou z hlavních hrozeb pro eh, svobodu projevu je umlčování zákonných projevů, zákonných projevů většinou vašich protivníků. A kdo bude rozhodovat, co je nenávist? Jeden z řečníků řekla správně, že LGBTQI hnutí eh, v Spojeném království je opravdu toxickém ovzduší. A zákonné eh, obavy na, na záhraně les, lezeb a se teď pokládají za zase eh, nenávist a vlastně oni jsou vykázány ze sociálních médií, jsou odsuzovány a v mnoha případech to vede na útaky na různé lidi, na různé novináře. Nemůžeme jenom hovořit o svobodě projevu, svobodě tisku, a pak vlastně eh, přihlíže tomu, jak se více eh, projevů zakazuje. A i podněcování, to je takový eh, když nemusíte se mnou nutně souhlasit. To je rozdíl mezi projevem a mezi akcí. Neměli bychom nikdy umožnit Eh, pobízení, iniciativ, vybízení k takové nenávisné řeči. Děkuji mnohokrát a já bych chtěl poděkovat všem členům panelu za vynikající prezentace. Já si myslím, že z těch prezentací je zcela jasné, že šíření dezinformací není pouze jednou ze záležitostí, které nás ohrožují někdy před volbami, ale že to je systematický problém, který musíme také se systematicky řešit. A tam směřuje moje otázka. Vy jste tady navstítili určitá doporučení, velmi opatření. Možná, že bychom mohli říci odvážněji, co bychom podle vašeho názoru my jako politikové mohli dělat. Etické kondexy jsou jistě důležité, ale mají také svá významná omezení. Proto se vás však ptám, jak si představujete v nejlepším možném světě nejlepší možné řešení problém, není to arbitrární problém, je to spíše systémový problém, tak jak to máme řešit ve veřejné politice. Děkuji. Pan Tank, děkuji, pane předsedo, děkuji za vaše příspěvky, za příklady. Eh, ty jsou opravdu hrozné, ty příklady, které jste uváděli. Ale mám podobný dotaz, protože někdy se pohybujeme mezi svobodou projevu a nenávistným projevem. A samozřejmě rychle se to šíří online. Slyšeli jsme o samoposuzování se platform. Evidentně data se nevždycky sdílejí tam, kde by to bylo třeba. A víme, že algoritmy také pracují v tom smyslu, aby se přitahovala pozornost, čili rozšiřování hate speech je součástí podnikatelského modelu příslušných platform a chtěl bych, abyste k tomu nemlčeli, protože si myslím, že šíření nenávistných projevů online je velice důležité, protože to vede potom i k povzbuzování k takovým projevům offline. Co tedy můžeme dělat? Jak můžeme omezit v tomto směru eh, platformy? Jak můžeme přesměrovat jejich eh, způsob činnosti? Byl bych vděčen za to, kdybyste se k tomu vyjádřili. Děkuji, pan Brajer. Chtěl bych poděkovat členům Eh, panelu a je jasné, že základní práva jednotlivců i otevřené společnosti jsou stále více pod tlakem a útokem a i eh, klesá veřejná důvěra v veřejné instituce. Zejména eh, to, co jste tady navrhovali, mě zajímalo ale určitě nesmíme svá práva vzdávat. Některá řešení, která tady byla navrhována, si myslím, jsou trošku problematická. Například nemělo by být ponecháno těm společnostem na tom odvětví, aby rozhodovalo o rozsahu svobody projevu online. To je na společnosti. Pak je tady jedna kontroverzní eh, záležitost. Anonymní vyjádření, anonymní projevy, to je důležité, eh, protože často eh, oběti Eh, jsou, potřebují, aby mohli o věce hovořit anonymně, ale někdy, někdo zase říká, že je třeba, aby všechny projevy byly identifikovatelné. A už také v tomto směru se činí i určité legislativní study, jsou ta studie, eh, snahy. Ukazuje se, že je tady, eh, že tady se, že ty Eh, reálné, skutečné projevy nebo identifikovatelné často více šíří nenávist než ty anonymní. Proto se ptám, eh, jak si myslíte, že by se to mělo řešit? Tedy zda by to mělo anebo nemělo být, eh, zda by ta anonymita tady měla nebo neměla být. Pan Weimers? Diskutera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 no-go zones. Vážení kolegovia, chcel by som vás upozorniť na príspevok pána... Vážení kolegové, navázal bych na Daniela Mila, který je známý a není objektivní analytik. Pracuje pro mimovládní organizaci COPSEC, financou z kongresu USA, přímo eh, my přijde cynické, pokud on přijde mluvit o zahraničním ovlivňování voleb nebo státu. Tady se musím zastat slovenská Slováků. Není pravda, no, co se říká o Slovácích. Nejsou to once antisemité a xenofobové, jsou to slušní pracovití lidé většinou a, a trhá mi srdce, když někdo o Slovensku takto něco říká. Pokud máme problém, tak je tady snaha extrémně liberálních politiků o umlčení konzervativních politiků pro následování konzervativních hodnot pod rouškou nějakého bojku proti extremismu. Paní Tun? Děkuji mnohokrát. Ráda jsem viděla paní Mila, který je slušným, pracovitým člověkem, který měl fantastickou prezentaci. Omlouvám se nejprve na adresu komise, to vše zní úžasně, ano, kontinuální, výborný pokrok, celá řada signatářů, nekonečný seznam, ale eh, fake zpráv je čím dál více na platformách a otázka zní, ehm, jaká je odpovědnost platform. Nevím, jestli to víte, ale po, například Facebook nedává informace o anonymních účtech. Jednoduše odmítá vydat eh, informace o autorech hrozeb. I kdyby i když to vyžaduje státní zástupce nebo prokurátor, takže tady určitě hranice. Takže já se ptám, pokud jsme schopni se bránit proti balistickým střelám, nemohli bychom spolupracovat na nějakém ochraněm štítu proti eh, fake news? který ohrožuje život eh, lidí a demokracii tady v Evropě. Určitě bychom měli něco mm, vytvořit tady v Evropě. Možná, že ten checkbot, nevím, jak to sice funguje, ale by mohl být nějakým počátkem něčeho podobného. Takže teď už myslím, že mám všechny. Paní Incer, poslední slovo, opravdu, ale minuta. A pak závěr. E, rovnou k otázce. EU rámcové rozhodnutí. Myslíte si, že je to způsob, jak posílit legislativní e, standardy a jak lépe bojovat proti vybízení k nenávisti a jak stíhat rasistické trestné činy a pochopitelně ten rámec, o kterém mluvím, je e, to proti vyjádření rasismu a xenofobii prostřednictvím určitých zákonů. Děkuji. Eh, zpět panu eh, určitě byste neměli ukončit diskusi, ale pokračovat v ní. pokuste se navázat na to, co říkali tady poslanci v co nejkratším eh, době. Paní Macorkijevič, ano, děkuji mnohokrát. Budu reagovat na to, co by měla asi společnost dělat a myslím si, že podpořím pana Mila, protože se domnívám, že na jedné straně hm, existuje hnutí populisté a potřebujeme mít to samé na naší straně. A věřím, že tady, jak sedíme, bychom měli spolupracovat a ověřovat si co se děje v oblasti dezinformací a hate speech. A netýká se to pouze občanské společnosti, ale všech občanů a politiků a myslím si, že společně jsme silnější a pokud jsme schopni pracovat eh, v rámci této kapacity, tak můžeme využít toho, co máme už v dispozici a posílit kapacity hm, tedy proti hate speech a pak zvítězíme v této bitvě. Mm, eh, věřím, že vy, jakožto zákonodárci, určitě můžete přivést více financování do této věci. Je to věc velice důležitá. Všichni aktéři, kteří řeší problémy s dezinformací, eh, eh, v tom mají hodně peněz, je to patrné na internetu a my takovéto peníze potřebujeme rovněž. Moje, moje reakce, co s tím? můžeme spolupracovat, posílit spolupráci, musíme komunikovat, na to často zapomínáme, píšeme slouhavé zprávy a jednoduše uvádíme, že je třeba se přečíst knihy nebo články, ale také nezapomínejme, že jednoduše potřebujeme komunikovat jednoduše pro lidi. A to děláme my, jakožto Keyboard Warriors, vytváříme jednoduchá sdělení a osvětové kampaně. My se podíváme na celou perspektivu z širšího úhlu pohledu a navigujeme v rámci jednotlivých skupin a konkrétní práce pro boj proti dezinformacím a hate speech. A pochopitelně také osvěta a vzdělávání, to je zásadní, protože eh, lidé jsou vystaveni mm, dezinformaci více, pokud si ji nejsou vědomi. A je to boj, nejsme schopni eh, strávit všechny informace, ale eh, povědomí um, a osvětové kampaně jsou důležité. Nemyslím si, že hate speech, no, když mluvíme o svobodě projevu na internetu. My už jsme kriminalizovali hate speech offline, proč to nemůžeme udělat online? V Polsku dejme tomu hate speech proti LGBT komunitě není trestně postižitelná. Hate speech v různých oblastech je trestně postižitelný, tady ne. Tato legislativa je tedy také klíčová pro nás. A také jsme mluvili o nenávisti, ale nenávist nepolarizuje společnost. Nevíme, eh, kam to směřuje jak to dopadne, musíme jednat hned a pokud nebudeme jednat hned, nevíme, kam se dostaneme za pár let. Děkuji. Děkuji, pane Narocho. Ano, pokud je o katalánsko, o tom jsem už mluvil. Mluvil jsem o, o No, demokratik ohledně soudů a důkazů o terorismu. Já bych rád ty důkazy viděl. Já jsem viděl mnoho protestů, ano, trošku násilí tam bylo, ale neviděl jsem žádné důkazy o terorismu. Není to reálný terorismus. A pokud to není, tak je to hrozba pro, pro svobodu projevu. My jsme slyšeli od mnoha zdrojů ve Španělsku, že je tady další hrozba eh, základním právům a to eh, je věc, které bychom měli mít obavy nevládní organizace. Myslím, že i přivítání na národní úrovni v Evropském parlamentu je důležité. Pochopitelně můžeme jednat. Já jsem chodím často, mám i beč, ale pro mnohé další neplatí. V letošním roce jsme zvedli dohromady 17 hektarů z celé Evropy, abychom jednali eh, proti směrnice pro eh, copyright eh, a já a pak jsme byli z různých věcí obviněni, ale chceme, je, aby lidé jednali, pokud jde o politiky EU. Paní Gellerová se ptala, co dělat, filtry nefungují a plodové filtry by se neměly používat. Ehm, možná nový mechanismus upozornění který uplatňuje různé kroky vůči různému typu obsahu. Možná, že eh, v Digital Services Act to bude užitečné také. Myslím si, že můžete tlačit na francouzskou vládu, aby eh, přijelo nařízení, které blokuje vláda už dva a půl roku a to také omezí nebo podpoří dozor z těchto společností. Myslím si, že je třeba uplatňovat velmi vážné pokuty, také identifikace jednotlivců online, to je velká hrozba proti mm, schromažďování a projevu, to je skutečně eh, vážná hrozba. Tam kdy je to anonymní, kde anonymně se lidé zapojují do hate speechu, chtějí napadat ostatní, tak by policie měla vyšetřovat jednotlivě a nemít nějaký magický uploadový filtr pro identifikaci všech online. To si nemyslím, že to je dobrý signál. Děkuji, teď pan Milo. Co je třeba dělat? To je asi nejdůležitější otázka, kterou jsme sem přišli projednávat. Možná ani na jak ta situace vypadá a jaké jsou různé její aspekty. Já bych navrhl, že bychom měli mít daleko výraznější stanovisko ze strany Evropské komise vůči platformám. Hrozba regulování, eh, o které se hovořilo v mnoha případech, to je možná jediný motiv, který by skutečně eh, přispůs, při, eh, přiměl platformy zavést takové politiky, které by umožnily efektivněji a rychleji ehm, odstraňovat obsah, který je dezinformační, manipulativní a navádí k nenávisti. Je tady samozřejmě ta hranice mezi zákonným projevem eh, svobody slova a eh, projevem nenávisti, ale tady vidíme, že často nenávistné projevy ničí lidské životy, jak jsme to tady slyšeli. Proto musíme začít na tom pracovat daleko efektivněji a rychleji, než jsme eh, to dělali dosud. Jenom bych eh, to porovnal s GDPR. Eh, Evropská unie vlastně nastavuje standardy pro celý svět, pokud je o ochranu soukromí. Myslím si, že jsme tady ve velice jedinečném postavení v Evropské unii, abychom mohli podobně jednat jako někdo, kdo bude nastavovat standardy pro celý svět, pokud je o boj proti manipulativním silám a proti eh, rozšiřováním eh, dezinformačního eh, obsahu. Jenom se rychle vrátím k tomu, co říkal pan Ohrik. Ano, Globsec skutečně dostává i něco od demokracie z Ameriky, kromě naší vládního financování a také Eh, z Evropského sociálního fondu pan Uhlík, který představuje politickou stranu, která schromažďuje podpisy pro slovenské referendum eh, na eh, to, aby odešlo z Evropské unie a teď tady sedí a využívá toho, že je členem Evropského parlamentu. Navíc, on, ne, navíc jeho kolega byl nedávno Eh, odsouzen za podněcování k nenávisti, musel opuštěn eh, hostit slovenský parlament. Ano, jistě jsou na Slovensku lidé, kteří šíří antisemitismus a mezi ně patří pan Uhrik. Děkuji, pan Milo. A teď nakonec paní Huken Dubel. Ano, velice stručně, protože si myslím, že už tady bylo řečeno hodně o regulování a o úloze, jakou může hrát Evropská komise. Ano, je pravda, že některé naše členské organizace se podílejí na etickém kodexu a na monitorování, ale také se kriticky díváme na úlohu tedy na, na tuto úlohu, protože je třeba eh, hovořit o úloze nevládních organizací a důležité je zmínit, že my opravdu očekáváme, že ti, kdo jsou vystaveni nenávistí, také budou přicházet s řešeními. Některé organizace opravdu e, získávají podporu, aby se účastnili monitorování a tomu je tak v mnoha jiných kontextech. Eh, organizace občanské společnosti ne vždycky dostávají podporu, aby mohly sehrávat tu úlohu, kterou by měly, aby podporovali oběti a čelili nenávisti. Častěji projektové eh, peníze jdou na rozvoj inovativních řešení, ale organizace teď hlavně potřebují podporu pro tu tvořivou práci, kterou dělají. Myslím si, že to je diskuse, kterou musíme vést. Například program práv a hodnot. Jak můžeme zajistit, aby peníze dostávali opravdu obhájci lidských práv, protože Evropská unie má tyto nástroje. Je tedy na čase, abychom se na to podívali, jak to děláme v Evropské unii, nikoliv mimo. Vidím, že už mě chcete zastavit, ale jenom jedna věc, tam mě přišla hodně důležitá polarizace normalizátoři nenávisti. Já tady hovořím za LGBTI eh, komunitu. Je to jedna komunita, na kterou jde, eh, je to cílené, ale pak je další a další. Je to taková cesta z kopce. Ano, jistě společně jsme silnější a snažíme se budovat aliance. Eh, nebudu se pouštět do dialogu, ale jenom aby to takhle nezůstalo. Já naprosto respektuji názor všech, ale musíme být velice opatrní, abychom nehovořili jménem jiných skupin. Například tady někdo hovořil za lesby, za LGBT a feministky ženy ve Spojeném království. A i když velice respektuji váš názor, myslím si, že v takových věcech bychom měli být velice opatrní, co říkáme. Děkuji. A Teď bych eh, řekl vám všem, kdo jste tady ještě zůstali, eh, eh, že já jsem tady z velice dobrého z dobrého důvodu, protože tomuto z výboru záleží na základních právech, na právním státu, eh, na demokracii v Evropské unii a v členských státech. My jsme se chopili iniciativy, že budeme pravidelně diskutovat eh, stav demokracie a právního státu v členských státech Evropské unie na plenárních zasedáních Evropského parlamentu. Činíme tak pravidelně. Těmito záležitostmi se zabýváme a už jsme vypracovali a přijaty celou řadu zpráv a usnesení. Dále nám záleží na evropském rámci právního státu, základních práv a demokracie což by vlastně všechno zahrnovalo, co by nebylo diskriminativní, což by na nikoho nepoukazovalo. Nejde tady o nějaké politické hrátky. Prostě jde o takový rámec, aby, eh, jeho, aby na jeho základě bylo možné posuzovat každý členský stát s použitím objektivních parametrů. Podobně tomu, jako když jsme přijali takzvaný Justice Scoreboard, hodnotící tabulku soudnictví. A je to správné, když zveme panelisty, kteří nám mohou něco říci o svých zkušenostech. Ehm, některé vaše názory možná podporují, schvalují naši někteří členové, jiní jsou zase proti nim. To je v pořádku. Já se snažím prostě říci, že nám záleží na stavu demokracie, právního státu a základních práv. A zejména, e, aby to nesklousávalo někam zpátky aby se to neobracelo proti. A my jsme eh, eh, během těch let, kdy je platí Lisabonská smlouva spolu, spolu s Evropskou listinou eh, lidských práv, tak jsme viděli radost, přičemž to mají být závazné závazná eh, eh, ustanovení. Jsou tady důležité věci v druhém článku, co se týče oddělení pravomocí, nezávislé eh, soudnictví, práva stavit se proti vládě, právo menšin. To všechno nám připomuje, že eh, zásady právního státu jsou důležité. Je třeba eh, vládnout na základě zákonů. A eh, demokracie nikdy neměla být omezena pouze na práva většiny. Žádná většina nemá právo znepokojovat nějakou menšinu. Žádná většina nesmí obětovat nebo pošlapávat zásadní základní práva žádného občana Evropské unie, protože každý je chráněn základní listinou lidských práv. Žádná většina nesmí otřásat eh, eh, základy unie které jsou založeny na zákonech. A tady má vládnout zákon. Na tom stojí Evropská unie, čili vy jste zcela správně tady argumentovali. Děkujeme vám, děkujeme těmto i předchozím panelistům. Toto byl velice intenzivní a dlouhý den a ještě víc nás čeká zítra. Začneme pracovat v 9 hodin ráno a těším se, že se uvidíme v 9.